Tak vážení kolegové, začneme. Prosím, posaďte se. Pokud nemá nikdo žádnou námitku, pořad jednání je přijat. And <clears throat> please note that interpretation in oznamuji vám, že tlumočení do dánštiny, řečtiny, lotyštiny, chorvačtiny a gaelštiny bohužel není k dispozici na této schůzi. Your colleagues. Vážení kolegové, prosím posaďte se. Chtěla bych eh, připomenout tragické události, které se udály v neděli ve středozemním moři a které způsobily smrt 800 lidí. Minulý týden jsme poprvé diskutovali s komisařem Avramopulosem a maltským premiérem panem Gonzim o strategické zprávě o situaci ve středozemí a o potřebě komplexního přístupu k migraci. A našimi dvěma spoluspravodaji je paní Mecola a paní Kienge. Minulé pondělí Rada ministrů uspořádala zvláštní schůzi a diskutovala o desetibodovém plánu komise. Dnes odpoledne Evropská rada se sejde na mimořádném summitu, který svolal předseda Tusk. Zúčastní se ho také předseda Schulz a bude tam zastupovat eh, názory Evropského parlamentu. Na plenárním zasedání příští týden ve Štrasburku se bude konat rozprava a ve výboru Libe eh, uspořádáme sérii debat v rámci strategické zprávy a ty nejbližší budou 6. a 26. května. Nyní dám slovo eh, paní Kienge jménem dvou spoluspravodajek o naší strategické iniciativě o migraci. Paní Kienge, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Smrt stovek lidí ve Středomoří je plodem mimo, mimo jiné naší nečinnosti. A také jménem své kolegyně Roberty Mecoli bych chtěla navrhnout, abychom eh, uctili oběti této eh, strašlivé tragédie a náš výbor musí vydávat signál těm několika málo přeživším, signál naděje a právě tak těm několika málo dalším, kterým se podařilo dosáhnout našich břehů e, bezpečně. E, musíme se postarat o to, aby e, oběti těchto strašlivých tragédií nezemřely po druhé. Vyzývám všechny kolegy k minutě ticha.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 17. června společný, byl zahájen společný operační tým MARE, který se bude soustředovat na příliv informací o skupinách organizovaného zločinu, které eh, organizují eh, přeplouvání Středomoří směrem do eh, Evropské unie a pak také následné sekundární pohyby uvnitř Evropské unie. Nyní bych chtěla dát slovo panu Michailu Rauschenbachovi, aby nám představil cíle tohoto společného operačního týmu. Takže poprosím, pan Michal Rauschenbach má slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Dobré ráno, dámy a pánové. Děkuji vám, že jste pozvali zástupce Europolu na schůzi vašeho výboru. Já jsem eh, pro vás měl nachystanou prezentaci, která už je uploadovaná. Mohli bychom ji prosím spustit. No? I was told 30 seconds, so I will just... Uh, tak eh, mě bylo řečeno, že 30 vteřin, tak já mezi tím začnu. Eh, jak už jsem říkal, eh, je o té Mare, je iniciativa Europolu, která se potýká se skupinami organizovaného zločinu, které pašují lidi přes středozemní moře. Je to zvláštní e, společný projekt, do kterého jsou zapojeny členské státy, e, partnerské agentury a také třetí země mimo Evropskou unii a Interpol. Kromě toho samozřejmě Europol. A Europol využívá svých unikátních kapacit k e, nakládání, analyzování a třídění zpravodajských informací. JOT Mare byl spuštěn v rámci Task Force pro Středomoří, který založila Evropská komise po katastrofě u Lampedusy v roce 2013. Tento zvláštní přístup jsme vytvořili, protože přestože e, velice úspěšně každodenně potíráme organizovaný zločin ve spolupráci s členskými státy, zjistili jsme také, že běžná, běžný provoz naší práce nestačí k tomu, aby pašeráci lidí zneužívali osudu e, uprchlíků e, a jejich touhy přeplavit se přes středozemní moře. A to zejména že působí v přestupních zemích, v transitních zemích a právě tak i v Evropské unii i ve výchozích zemích. Proto jsme vytvořili specializovaný přístup JOT Mare a e, zjistili jsme, že musíme hledět také za hranice, které e, jsou tvořeny zejména spoluprací s třetími zeměmi. Ta je naprosto nutná, ale pro nás z právního hlediska obtížná, jak víte, pokud není uzavřena dohoda o spolupráci. To musíme e, odstranit v rámci Jotmare a také zdroje informací, které potřebujeme k úspěchu, abychom identifikovali eh, organizované zločince a eh, zabránili jim v jejich strašlivých činech, tak tyto zdroje jsou samozřejmě e, Frontex, který je klíčovým partnerem Jotmare a zejména potom informace pocházející z debriefingu migrantů, kteří přicházejí do Evropské unie, ale pak jsou to také rozhovory s migranty, e, které jsou prováděny v rámci e, asilového postupu, a to imigračními službami anebo asilovými úřady. Když se podíváme na stávající situaci, tak zjistíme, že trasy, po kterých jsou lidé pašováni přes středozemní moře, se za poslední roky změnily. Ty klasické tra- krátké trasy ze severní Afriky do Španělska už se prakticky nevyužívají a posunuli se směrem na východ. Zejména malé lodě, ale i větší lodě odplouvají ze zemí, jako je Tunisko, Libie a také Egypt, Libanon eh, nebo Sýrie, přes Turecko a odtamtud do Evropské unie. A ty trasy se pohybují ze země do země, někdy se využívají lodě, někdy se využívá pašování eh, po souši, někdy letadla, ale převážně samozřejmě lodě. Když se podíváme na aktivity eh, Europolu, tak eh, samozřejmě eh, my už nyní velice úspěšně několik let bojujeme proti pašerákům lidí. Už bylo zatčeno přes 100 lidí v uplynulých letech a už nějakou dobu klademe prioritu v rámci evropského politického cyklu na boj proti organizovanému zločinu a klademe zvláštní důraz na pašování lidí přes Středomoří, což vede k situaci, a už tu máme prezentaci, Připadá mi to trochu malé, nicméně tady vidíte ty trasy, o kterých jsem právě mluvil. a které v podstatě odrážejí aktuální stav informací, které Europol má. Tady vidíte e, vývoj nových případů, které byly v Europolu zahájeny a které se týkají usnadňování ilegální imigrace za poslední roky. Jak vidíte, tak dochází ke značnému nárůstu projednávaných případů. Už v letošním roce máme 455 nových případů. E, to stále ještě není nijak mnoho a jsme závislí na e, úspěchu Mare, pokud jde o výměnu informací s členskými státy, e, agenturami a třetími zeměmi. Z těch případů, eh, o kterých jsem nyní hovořil, eh, lze vysledovat určité trendy. A to nejen, že eh, probíhá více vyšetřování v členských státech, což je do jisté míry povzbudivé, ale bohužel také je trend více využívání násilí vůči migrantům. Pašeráci na ně míří puškou, pokud nechtějí nastoupit na loď ale také dochází k násilí ze strany přístavních úřadů a policejních orgánů. E, také dochází k více nebezpečným situacím u druhotného pohybu, a sice pašování lidí uvnitř Evropské unie, kdy se migranti skrývají například v chladicích vozech a to jsou situace, které je ohrožují na životě. obecný trend závažného organizovaného zločinu, který je velice úspěšný, e, spočívá v tom, že pašovací služby jsou nabízené přes sociální sítě. v tom týdnu, kdy byl zahájen Jotmare, Europol podpořil řecké orgány při operaci Daidalos, která je dobrým příkladem toho, jak úspěšně potírat tuto formu organizovaného zločinu. Ta se zaměřuje na skupinu organizovaného zločinu, která pašovala zejména syrské e, nepravidelné migranty a usnadňovala jejich plavbu do Řecka prostřednictvím lodí a potom je posílala dál do evropských zemí několika trasami pozemskými, e, vzdušnými i e, mořskými. Šlo o 16 lidí různých národností, kteří byli zatčeni. Zabavili jsme značné množství padělaných nebo ukradených průkazů totožnosti a také poměrně značné částky peněz v hotovosti. Jak uvidíte na tom videu, které teď běží, tak odhadujeme, že tato zločinecká skupina si brala 4 až 9 tisíc euro za jednu osobu, za přepravu a odhadujeme, že si tím vydělala zhruba 7,5 milionů euro. A to jenom tato jedna skupina. Takže umíte si představit, jak strašlivě atraktivní tento zločinecký biznis je pro organizované skupiny. Now, what are the challenges that we are... Před jakými výzvami tedy stojíme? Chceme-li eh, být úspěšní v boji proti těmto organizovaným skupinám, pak musíme vytvořit eh, oběh informací, informační cyklus. Jsou to informace od členských států, od třetích zemí, od eh, migračních úřadů a asilových úřadů, zkrátka od všech možných zdrojů. To je samozřejmě obtížné, a proto povzbuzujeme členské státy, aby vyslali své styčné důstojníky do zemí, které sousedí se středozemním mořem, aby se účastnili eh, JOT Mare a aby usnadňovali eh, tok informací do Europolu. My nemůžeme uspět, pokud nesoustředíme, necentralizujeme všechny informace a nebudeme je moci analyzovat a dále předávat je naprosto nemožné bojovat s touto formou zločinu na národní úrovni. Máme také smlouvu s Interpolem, který je velice ochotný se účastnit eh, JOT Mare. A patrně, vyšl, patrně Europol vyšle nějakého zástupce do týmu Mare, který v současnosti sídlí v sídle Europolu. Konečným cílem je samozřejmě z těch získaných informací a z jejich analýzy eh, dávat podnět k novým vyšetřováním, koordinovat tato vyšetřování a bránit pašerákům v jejich činnosti a zastavovat lodě ještě předtím, než odplují od břehu a samozřejmě sledovat finanční stopy tak, aby pro zločince byl tento biznis co nejméně atraktivní. Tady eh, vidíte data z databáze Europolu o pašování lidí. A tady je vidět, že jakmile identifikujeme e, aktivní síť zločinců ve členských státech i mimo ně, tak vytváříme informační balíčky pro jednotlivé členské státy i nečlenské státy, e, tak, aby tyto státy mohly zahájit vyšetřování. A to je podle mě to základní. E, ta vyšetřování budou potom přeshraničně koordinována operačním centrem Europolu, které bylo vytvořeno právě právě proto, aby koordinovalo um, e, e, celoevropské i mezinárodní operace tak, aby mohlo docházet k zatýkání lidí, zabavování jejich zločině nabitých peněz a zastavování jejich aktivit. Jak už jsem říkal, jedním problémem jsou sociální sítě. Tady vidíte některé příklady jejich využívání, kdy pašerák zcela otevřeně nabízí migrantům své služby nabízí plavbu přes Středozemní moře. Ve spolupráci s členskými státy e, aktivujeme monitorování sociálních médií s cílem identifikovat lidi, kteří tam nabízí služby a také s cílem zastavit nabízení služeb, které, e, jak všichni víme, staví lidi do smrtelně nebezpečných situací. Jaký je tým Jotmare? Jotmare se bude stávat z 12 členských států, jejich vlajky vidíte na této mapě. Šest z nich vyšle e, své národní experty do e, Eurospolu, a budou, kteří budou pracovat v našem ústředí, a to společně s týmem, který se věnuje boji proti pašování lidí. Tito experti tam e, budou zhruba rok. E, na konci roku 2015 vyhodnotíme práci a vyvodíme závěry ohledně pokračování projektu. Těchto 12 členských států e, které se účastnili zahájení Jotmare společně s generálním tajemníkem Interpolu a zástupcem ředitele Frontexu. Tito všichni se zavázali plně podporovat a plně se zapojovat do Jotmare a všichni slíbili společně s námi vytvořit eh, eh, informační kanál, který by nás každodenně zásoboval informacemi, které by nás které by byly užitečné pro spravodajské služby třetích zemí, ale také pro Frontex a eh, další aktéry, tak, aby mohli bránit těm lodím, v nejlepším případě ještě předtím, než odplují. Jak jsem říkal, Frontex bude hrát zásadní roli v Jotmare, bude to jeden z našich klíčových partnerů, ale také Interpol protože Interpol má dosah do zemí, kde Europol nemá e, dohodu o spolupráci. Tím se dostávám ke konci této prezentace. E, jak nyní dál? Samozřejmě chceme více operací, jako je Daidalos, chceme identifikovat co nejvíce zločineckých skupin, pokud jich, pokud jich chceme zastavit co nejvíce, tak aby bylo pro zločinecké skupiny co nejméně atraktivní věnovat se tomuto biznisu. Je to samozřejmě velice náročný úkol a značně jsme závislí na spolupráci s členskými státy, ale bohužel víme, že probíhají vyšetřování, která se k Europolu nikdy nedostanou což je věc, kterou je potřeba zkoumat a které je potřeba se v budoucnu vyhýbat. Budeme i nadále proaktivně schromažďovat informace a podporovat členské státy. No, v tuto chvíli e, je umístěn tým Jotmare v Itálii, který spolupracuje s kolegy z Frontexu a identifikuje lidi, kteří jsou zodpovědní za tu katastrofu z e, této neděle, což je přístup, který budeme volit i do budoucna. Zatím dva z šesti vyslaných národních expertů dorazili do e, Europolu a ti další čtyři dorazí v nejbližších týdnech. Poté budeme mít k dispozici plnou pracovní sílu a budeme akceschopní a budeme moci konat ty úkoly, o kterých jsem právě hovořil. Děkuji vám za pozornost a pokud máte nějaké otázky, tak já na ně velice rád odpovím. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji vám za prezentaci. A nyní bych požádala pana Lorana Mošela z Evropské komise, aby se vyjádřil. Děkuji vám, paní předsedající. Jotmare vzniklo z iniciativy Evropské komise v kontextu Task Force Mediterranean na základě události na Lampeduze. Myslím, že se můžeme shodnout na tom, že boj proti převaděčům je třeba eh, zintenzivnit. Na dnešním eh, radě večer eh, se zřejmě dočkáme vyhlášení války převaděčům a Jot Mare bude klíčovým prvkem minulé pondělí se sešli eh, ministři rady a eh, bylo celkem jasné, že zde panuje velká míra rozhodnosti. Pan komisař Avramopoulos představil desetibodový akční plán. Eh, klíčovým prvkem Jotmare je spolupráce s členskými zeměmi a výměna informací. Jodmare může být fungovat pouze tehdy, když příslušné orgány členských zemí budou spolupracovat a vyměňovat si ochotně informace, a to je velká výzva. Myslím, že spolupráce mezi Europolem, Frontexem a Interpolem eh, funguje již velmi dobře, ale eh, postrádáme poněkud eh, vzájemnou důvěru mezi orgány členských zemí, která se projevuje, respektive již nedostatek se projevuje v nedostatečném sdílení informací. Jot Mare může být eh, velmi eh, účinné eh, pro zvýšení účinnosti, včetně tedy finančního vyšetřování, poněvadž právě finanční vyšetřování to je jedna z našich velkých slabin nejsme schopni sledovat peníze, eh, které se dostávají k pašerákům, od nich diaspoře a tak dále. Prostě ty toky peněz, eh, to nás stojí mnoho energie a nejsme v tom dobří. Děkuji. Děkuji a nyní se pustíme do debaty. Eh, pan Kario, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za obě prohlášení. Já se nebudu vyjadřovat k deseti bodům komisaře Avramopula. Myslím, že se to příliš soustředuje na eh, represi eh, spíše než na pozitivní řešení a na eh, zachraňování lidských životů. Eh, my eh, musíme mít k imigraci realistický přístup. Nepochybuji o tom, že společné evropské úsilí bude výhodné, ale to teď se dá říct o kontrole hranic, o záchrany a vyhledávacích operacích a eh, spolupráci se třetími zeměmi. To jsou jenom některé z hodných prvků. Pokud se týče spolupráce v Europolu, tak tady mám tři otázky. Za prvé, ono tady dnes nezaznělo, ale váš ředitel nedávno prohlásil, že členské země nedostatečně sdílejí své informace s Europolem. Rozhodně by je měli sdílet více. Mě by zajímalo, co se tentokrát změní. Domníváte se, že současný právní rámec už je adekvátní? Za druhé, země jako Turecko jsou klíčové pro lepší pochopení eh, toho, jak fungují eh, převaděči a také lepší schopnost proti ním zakročit. Vy jste hovořil o spolupráci se třetími zeměmi a mě by zajímalo, co konkrétně to znamená. Co se bude sdílet, jaká kooperace s nimi má probíhat, eh, zejména tedy s Tureckem poněvadž Turecko zde podle nás sehrává klíčovou roli. A ještě poslední třetí otázka. Vzhledem eh, k povoze společného operačního týmu eh, mě by zajímalo, jaká je spolupráce eh, s Europolem. Existuje přístup k faktům, které, které jsou zjištěny Děkuji vám. Eh, teď máme dalších devět přihlášených do debaty. A já bych vás tedy požádala, abyste se omezili vždycky na dvě minuty. Paní Sipl. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych se chtěla úvodem připojit ke kolegovi Kueliovi. A sice, že ten eh, v pondělí představený desetibodový plán zcela jistě nepředstavuje přiměřenou reakci na to, co se zase jednou stalo v průběhu víkendu. To znamená, že eh, ve středozemním moři eh, zemřela stovky lidí. Můžeme mm, se o tom bavit dlouhodobě, a všelijak, ale těchto deset bodů nezachrání eh, žádný lidský život. Mě by zajímalo, ráda bych tedy věděla, aby členské země alespoň eh, jeden jediný pozitivní signál vyslali. Eh, pokud jsem to všem správně rozuměla, neexistuje chuť do další akce typu Mare Nostrum, která byla akcí italskou. Můžeme se bavit o tom, jestli bojovat nebo nebojovat proti převaděčům, ale e, nesnažme se si něco malovat. E, uprchlíci z Eritreje a z dalších zemí bez těchto převáděčů nemají šanci e, dostat se do Evropy bezpečně či legálně. A já si myslím, že je velmi dramatické to, že členské země Eh, se nedohodli na termínu bezpečné legální cesty pro úprchlíky do Evropy. Já tedy očekávám, že Rada dnes eh, alespoň na jednom či na dvou místech v textu vyšle jasný signál v tomto smyslu. Děkuji, eh, paní Stevens. Děkuji vám, eh, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, myslím si, že je opravdu smutné a politování hodné to, co se děje eh, ve vodách středozemního moře. Každý ztracený lidský život zde je o život více, než kolik si můžeme dovolit ztratit. Všem je třeba pohlednout realitě do očí. A sice vinu na tom nesou ti převaděči, nikoli my. Ti lidem tvrdí, že je možné dostat se přes moře bezpečně. Je to tedy jejich vina, že eh, tito lidé umírají. To oni vhánějí eh, tyto lidi do náruče smrti, ne naší politici. Přesto si myslím, že je třeba se pustit do práce, je třeba pronásledovat eh, tyto převaděče a také zajistit to, aby existovaly bezpečné a legální cesty, tak aby eh, lidé mohli migrovat bezpečným způsobem. Pokud ovšem se nezaměříme na eh, kořeny a zdroje toho, co se děje, války a chudoba a tak dále, eh, tak prostě lidé se budou snažit dostat do Evropy. A tady to je možnost, eh, na které, kde můžeme něco dělat. Prostě pokusit se, aby život v domovských zemích těchto lidí byl, eh, byl eh, vhodnější. Paní Post. Děkuji vám. Eh, já eh, jsem zcela proti předchozí řečnici. Nejde to všechno svalovat na pašeráky lidí. Eh, proč je pro ně ten biznis lukrativní? To přece proto, že my nemáme žádné legální cesty do Evropy to je velká část problému. A dále samozřejmě e, je na vině právě to, že nemáme žádnou důstojnou migrační politiku nebo e, pohraniční politiku. Takže já bych chtěla říci, že mě velice překvapuje, jakožto e, zodpovědnou evropskou občanku, že teprve po takové katastrofě diskutujeme o tom, jak bránit pašerákům lidí. Podle mého názoru je to samozřejmě potřeba, ale, potřeb, ale první reakce by měla znít, jak zabránit pašerákům lidí, no přece zákonnými cestami. To je podle mě jediný způsob zabránit jim v tom zákony. A já si myslím, že e, pan zástupce z Europolu se mnou bude souhlasit, že by vám to velice usnadnilo práci, kdyby existoval zákonný rámec. A samozřejmě si také myslím, že záchrané akce, jako je Mare Nostrum, by mělo být hned to druhé, co nás napadne, jakým způsobem bránit těmto katastrofám zkrátka e, tak, že budeme zabraňovat ztrátám na životech tím, že se zaměříme přesně na toto. Děkuji. Děkuji paní Ernst. Sorry, uh, I'm not uh, my colleague. Okay. Promiňte, to já ne, to paní kolegyně. Já jsem se také přihlásila do debaty, ale až po kolegyni, která bude mluvit jménem frakce, to je paní Spinelli. Děkuji, paní předsedající. Já jsem velice překvapena tím, co řekl pan Mušel, zejména jedna věta, a sice, řekl, že se shodujeme na tom, že po těch sedmistech mrtvých je prioritou boj proti těmto pašerákům. Ale já myslím, že nemáte pravdu, pane. Eh, nejsme všichni proto. Jak eh, také řekla eh, to paní Post. Já bych řekla, že instituce se možná zhodují na této prioritě a zhodli se na tom, jakoby tito převaděči byli tou skutečnou příčinou dění ve Středomoří, jako kdyby oni pouze nevyplňovali legální vakuum, které musí Evropa vyplnit tím, že poskytne legální metody pro uprchlíky. My se eh, můžeme, my můžeme jít po příčinách zla, což je tedy ta eh, persekuce v domovských zemích. Tak eh, především eh, bych chtěla říct toto, eh, jaký smysl dává více agentur a ještě více misí, pokud se vlastně mají vypořádat i s jednou jedinou věcí, což je boj proti pašerákům spíše než zachrana životu. Další otázka je, kolik to bude stát všechny tyto operace a návrhy od Jot Mare. včetně tedy eh, civilních a vojenských operací, které pravděpodobně budou ohlášeny Evropskou radou, čili kolik ještě toto bude navíc stát. Zástupce komise řekl, že nemáme peníze na eh, záchranné eh, operace. To aspoň říká komise. Děkuji. Paní Hujaman. Děkuji. Já souhlasím eh, s tím, co tady eh, řekla moje předřečnice. A eh, chci se připojit k jejím kritickým slovům na adresu priorit Nicméně já vidím hlavní problém ve výměně informací a spolupráce. A členským zeměm bude doporučeno, aby zde situaci zlepšili. Ale já mám jinou otázku. V tom desetibodovém plánu komise se říká o možnosti ničit eh, plavidla používaná převaděči, ale také se říká, že na to musí být nějaký mezinárodní mandát. Můžete se k tomu vyjádřit? To, myslím, by ale nemělo eh, nějak obrat na naléhavosti toho, té situace. Děkuji, paní předsedající. Mám eh, stručnou otázku pokud se to správně pamatuju, začali jsme nějakých 170 eh, pokusů o eh, přeplutí moře v loňském roce, tedy středozemního moře. Eh, Můžete kvantifikovat situaci v letošním roce? Dá se říci, že to převaděčství se rozůstá. A nyní eh, bych uzavřela seznam řečníků. Eh, máme tady ještě šest přihlášených do debaty. A nyní paní, paní Ernst. Paní Ernst, prosím. Ano, te, omlouvám se, máme tady eh, toho tolik eh, v tom eh, desetibodovém plánu, to já tomu nejsem schopná uvěřit. Ono je těžko eh, se rozhodnout, kde vlastně začít, poněvadž ta reakce je tak nesmyslná na toto neštěstí. Myslím si, že je naprosto pitomé hovořit o převaděčích jako o vinících. Ten eh, problém spočívá v něčem jiném. My tady máme eh, politiku eh, stavění zdí, to je vlastně ta Dublin a ono ačkoliv my tento asilový systém tady oslavujeme už řadu let, tak ono to prostě zkrachovalo. Tady, pokud s tím něco neuděláme, Eh, pak eh, to převaděčství bude vzkvétat, když ne přes moře, tak to bude po pevnině a když to nepůjde po pevnině, tak to bude přes severní pól. A jestliže hovoříme o nelegálních eh, migrantech ze Sýrie, tak to se jim vysmíváme, nebo co co je na nich ilegální. Skutečně ten způsob argumentace ten mě tady rozčiluje. Vy, vy eh, tady říkáte, že je třeba sledovat sociální média. No to by mě zajímalo, co, co ještě tedy chcete, jak si to představujete, ještě tedy eh, eh, sledovat média a možná sociální média a možná tedy proti ním válčit nebo co. Nebo řekněte, které jsou ty lotrovské státy, eh, proti kterým máme bojovat. To, co vy tady děláte, to je proti hodnotám EU od začátku do konce. Prostě to, eh, s jakou neúctou se chováte k lidem, to toto je skutečně naprosto bludná cesta. Uh, Děkuji, paní Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji také Europolu za eh, zajímavou prezentaci. Eh, já musím říci, že je to dobrá iniciativa. Eh, toto je o té mare, kterým se chceme potírat pašeráky lidí, protože je to krok správným směrem. A e, lepší spolupráce mezi našimi jednotlivými mechanismy je samozřejmě také žádoucí. E, já jsem si přečetla o těch 14 pašerácích, kteří byli nedávno zatčeni a mnoho z nich mělo vazby na Švédsko. A proto e, se mi nabízí otázka, není to náhodou tak, že Švédsko má velice příznivou politiku, máme permanent, a automatické autom, povolení k pobytu pro uprchlíky ze Sýrie a co, o čem to svědčí? Když jsem byla před několika týdny v Itálii, tak jsem mluvila s hodně lidmi a ti říkali, že právě hodně z těch lidí, kteří prchají přes středozemní moře, chtějí do Švédska, protože Švédsko je ráj. Ano, to říkám, Švédsko je ráj, já si to taky myslím, ale podle mého názoru vysíláme špatný signál. Možná bychom se měli zamyslet nad tím, eh, jaké signály vysíláme, protože čím dál více eh, pašeráků lidí samozřejmě láká lidi na ten ráj Mluvila jsem s ministrem zahraniční Itálie, s ministrem vnitra, který navrhoval vyjednávat s Tuniskem a Egyptem. Podle mě je to dobrý návrh. Uvidíme, jakým, k čemu se tam dojde, jakým způsobem pomoci. Těm lidem to je také způsob. Ale eh, pokud jde eh, o to, že nemáme žádné eh, legálné cesty, tak my, my, my je máme. My máme legálné cesty a přijímáme uprchlíky. To je podle mě skvělé a měli bychom to doporučit i dalším členským státům, aby se zhostili odpovědnosti, pokud jde o kvóty na uprchlíky. My máme směrnici o těchto kvótech, máme e, další projekty a je zapotřebí se podívat na to, zkrátka, jaké signály vysíláme. Děkuji. Dalí. nyní paní Dali, prosím, máte slovo. Hmm. Okay, this one is working. <laughs> Um, Děkuji za slovo. Chtěla bych nejprve říci, že se chci vyjádřit ve své mateřčině k prvnímu body. Hovoříme o tom, že eh, došlo k umrtí několika stovek lidí a to jsou pouze informace mezinárodních médií, ale také například nedávno došlo k tomu, že se tam utopilo 400 dalších lidí. Takže je to tedy celkem asi 1200 lidí. Tito lidé zahynuli během jediného týdne. A také říkáme, že ta cesta přes Středomoří je jedna úplně z nejhorších cest, jakou se lidé snaží dostat do EU. Vidíme, že to nemusí být pouze chybným přístupem Evropské unie. Já si myslím, že problémem je to, že zde není speciální koncepce k tomuto problému. Nestačí eh, řešit tyto věci pouze na úrovni Evropské unie, musíme také zapojit celé mezinárodní společenství. Je to téma, které musíme řešit od kořenů, abychom ho dokázali vyřešit. Co se týče tohoto desetibodového plánu, ten plán je takový velice obecný, nejsou tam žádné časové lhůty, nejsou tam žádné podrobnosti, takže já bych chtěla, aby nám komise řekla například něco k jednomu bodu, tam se očekává, že by se pros, ještě vlastně prodloužila operace Triton a Poseidon. Dokdy? Jak, jak bude velká ta operace? Protože celá řada těch strategií se, pro, se vlastně um, jsou blízko Libie, takže se chci zeptat, jak, jak, se vlastně, jak si to komise Eh, plánuje. A co se týče tedy této nové operace nebo tohoto týmu Čot Mare, hovoří se o tom, že to má být operace soustředěná na moři, že se tam budou schromažďovat eh, zpravodajské informace a že to také podpoří Europol. Jaký to bude mít, eh, jaké tam budou konkrétní strategie, jak to bude propojeno, jak to bude financováno? Víme, že členské státy nemají dost peněz ani na to, aby financovali dále Mare Nostrum, protože podle členských států to bylo příliš drahé. Je zapotřebí nové iniciativy, ale tyto iniciativy musí přinášet výsledky. Nemůžeme hovořit pouze o tom, že jsme přednesli nějakou iniciativu a že to snad stačí. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Bergiat. Děkuji za slovo. Souhlasím se vším, co jste zaznělo. Souhlasím s tím, že ty stávající reakce eh, neodpovídají situaci a také mm, rovněž cítím rozpaky, které mnozí vyjádřili. Souhlasím s tím, že je zapotřebí vynaložit eh, mnoho prostředků na záchranu. To je hlavní priorita. Také souhlasím s tím, že Evropa nemůže už dále působit jako ta nedobytná pevnost. Víme, že stále častěji používají šéfové převaděčských sítí, jak si za sebe nastrčí ty migranty, aby se nevystavovali riziku, že budou sami zatčeni. Já jsem šokovaná tím, že jsme ochotni nas, um, použít vojenské prostředky proti pašerákům, ale nechceme tyto prostředky využívat na záchranu lidí na moři. Souhlasím s tím, že se musí otevírat legální cesty pro utečence a pro migranty a že musíme vynaložit eh, velký objem prostředků na relokalizaci a na skutečné rozdělení povinností mezi členskými státy, třeba i prostřednictvím směrnice o ochraně. Možná, že mezinárodní společenství i členské státy nejsou adekvátně schopny reagovat na tuto situaci, snad jenom Německo a Švédsko, ale my ostatní nejsme schopni reagovat, dokonce ani e, sousední země nebo ty přihraniční země souhlasí, nebo dáváme přednost spíše vynakládání velkého objemu financí. Je zde také postup z Rabatu a postup z Chartumu. Máme zde chartumský proces, máme zde milion Libyjců, bylo vynaloženy velké prostředky, které byly vynaloženy na země Evropského rohu. Třeba nejhorší situace je v Eritreji, je tam i největší diktatura. Severní eh, Korea, Severní Afrika, je dost obtížné spolupracovat eh, se zeměmi, kde jsou diktatury. Jaká tam může být spolupráce? Ale když ty eh, lidi necháme umřít, tak ten problém nevyřešíme. Lidé budou nadále umírat. Děkuji, nyní pan Mitchell. Ano, děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dobrý den. Chci nejprve říci, že jsme všichni opravdu šokováni touto traumatickou situací, která se před našimi očimi, očimu odehrává. Ale já zde vidím systematické útoky na Evropu. To přece nejsou pouze evropské orgány, které jsou odpovědné. Máme zde k dispozici velké prostředky. Členské státy se snaží také pomoci. Členské státy se snaží eh, o to, aby se této situaci předcházelo, aby k tomu už nedocházelo. Myslím si, že o tom už hovořila celá lidí, tak také zde hovoříme o evropských hodnotách. Některé členské státy nemají dost politické vůle, aby prosazovali integraci a aby zde byl holistický přístup. Také zde probíhají takové různé šarvátky mezi těmi členskými státy. Víme, jak obtížné bylo vůbec eh, dohodnout něco o mm, společné odpovědnosti. Italové upozorňují na to, že je zde nedostatečná solidarita mezi členskými státy. Také bych chtěla říci, že jsem dost překvapen tím, že nikdo neřekl nic o závažné odpovědnosti, která padá na vlády zemí, z nichž ti ubozí lidé odchází do Evropy. Protože někdo teď říkal, že je dost obtížné jednat s těmi zeměmi, které jsou e, zhroucené, že můžeme jednat pouze se stabilním státem, ale prosím vás, řekněte mi, kdo, co to je tedy stabilní stát. Musí zde být opravdový dialog s těmito zeměmi, s jejich vládami, protože to jsou právě tyto země, kde vznikají ty problémy a kde ti zoufalí lidé, kteří mají jakoukoliv jistřičku naděje, tak se prostě upínají k té cestě a snaží se z té země uprchnout jakýmikoliv prostředky. To je naprosto uh, zásadní. Také bych chtěl ještě připomenout, že pokud eh, se nemýlím, tak v roce 2008 Evropská komise připravila projekt. Eh, v Bam, byl, odehrával se v Bamaku. Cílem bylo, aby migranti, kteří chtěli uprchnout ze země, byli informováni. Nešlo o to nějak je přesvědčovat, aby zůstali, ale spíše dát jim informace a možnosti, aby tam, kde jsou, žili v lepších podmínkách. A v tom Bamaku to celkem um, fungovalo. Byla tam Francie, Španělsko, Evropská unie, ty do toho byly zapojeni. Španělsko to byl pan Zapatero a tak dále. Takže to, to je také důležitá iniciativa. Myslím si, že to jsou důležité otázky, které bychom také měli eh, předložit Evropské komisi. Cílem tehdy bylo informovat ty lidi, mm, jaké budou mít potom možnosti v těch zemích a třeba nabídnout jim nějaké odborné vzdělávání nebo nějaké jazykové vzdělávání, nebo také dát jim možnosti, aby třeba mohli začít v té své zemi původu podnikat. Mm, takže chtěl bych se zeptat zástupce komise, zda třeba tato operace byla nějakým způsobem hodnocena. Myslím, že to byl pilotní projekt. Takže cílem bylo, aby ti lidé neodcházeli, aby zůstali v té zemi původu, ale aby eh, tam měli lepší podmínky. A ta, ta reakce tedy byla taková pozitivnější. Nyní paní Jotová. Госпожо президент, много неща вече се казаха. Аз приветствам един такъв пилотен проект. Děkuji, myslím si, že už jste zaznělo mnoho. Co se týče tohoto pilotního projektu, tak zastávám názory, které jste již zazněli. Myslím si, že potřebujeme takové vyšetřování, potřebujeme eh, rozprášit ty sítě převaděčů a musíme také schromáždit co nejvíc informací Eh, I také musí zde být tedy lepší spolupráce mezi členskými státy, aby si tyto země vyměňovaly zpravodajské informace. Jak tedy pokračovat? Tento desetibodový plán pouze eh, navrhuje to, že se budou ničit, že se budou potápět lodi převaděčů, ale vlastně už se tam příliš nehovoří o tom, že by se hlavně měly um, rozprášit ty sítě převaděčů. Takže jak to bude konkrétně, jak, a pokud eh, snad zničíme nějaké lodě, tak zase zůstanou ty převaděčské cesty, které vedou po zemi, které vedou po souši. Ještě bych chtěla říct si komisi, že se domnívám, že zde došlo ke spoždění na úrovni komise. Chybí zde konkrétní akce. Kdykoliv dojde ve středozemí k nějaké další nové tragédii, tak se konají speciální schůze, jsou zde mezinárodní, eh, je zde mezinárodní, eh, pardon, eh, je zde mimořádné, mimořádná schůze rady a tak dále. Ale v podstatě zase pouze mm, to všechno trvá a zase dojde k další tragédii. Já bych chtěla nějaké konkrétnější akce. Jak to bude s tím nadcházejícím summitem? Navrhnete tam nějaké konkrétní um, opatření? Soustředíte se na dovolenou legální migraci? Pokud chceme řešit tyto humanitární krize na vnějších hranicích Evropské unie, um, také mě zajímá i, jak je to s budoucností těch migrantů, kteří přijdou do Evropské unie. Jaká je jejich budoucnost? Ještě paní Stevens požádala o slovo. Jedna minuta, prosím. Máte slovo. Děkuji za slovo. Já mám pár doplňujících otázek na e, právě tento projekt, na ten společný operační tým Čotmáre. Domnívám se, že spolupráce mezi členskými státy a Europolem i s Interpolem a s Frontexem je dobrá. Také bychom se ještě měli zaměřit na neevropské státy, zejména země, které, souvisí, které sousedí třeba s Libií, s Tuniskem. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak také podpořit tyto země. Také mě zajímá, zda probíhá nějaká roz, eh, výměna informací se třetími zeměmi jinými kanály než prostřednictvím Europolu? Jak vypadá tato výměna informací? Zajímá mě rovněž, zda Interpol a Europol spolupracují a zda, mm, jaká je potom třeba odpovědnost třeba Saudské Arábie, Kataru, eh, Spojených Arabských Emirátů. protože to také vypadá, že vlastně ty akce jsou financovány těmito zeměmi. Dobře, děkuji. Takže nyní dávám slovo panelistům, aby se vyjádřili k těmto otázkám. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem trochu překvapen tou debatou. Proč? Diskutujeme tady o Jotmare. Jotmare je boj proti pašerákům. To je jeden aspekt naší politiky. A e, já jsem se vyjádřil k těm pašerákům a ne k tomu ostatnímu. Debata o desetibodovém plánu, o globálním přístupu, ta je na pořadu až příští týden na plenárním zasedání. Komise e, za měsíc představí agendu pro migraci, která bude rozvíjet všechny aspekty e, její politiky. Dnes jsme tu proto, abychom diskutovali o boji proti pašerákům. Proto se soustředíme na pašeráky. Já jsem nediskutoval o opětovném vysídlení, já jsem nediskutoval o legálních cestách, jak se dostat do Evropy, o spolupráci s třetími zeměmi, ale pouze o e, Jotmare. Nezdílím ale tu vaši analýzu desetibodového akčního plánu, který byl předložen. Jaký je první z těch deseti bodů? Jaký je první bod? Já vám můžu nechat kolovat ten text, viděli jste to v tisku. První bod zní posílit Triton a Poseidon. To je naše první priorita. jsem to říkal komisaři Avramopoulosovi jasně, jde o pátrací a záchranné operace. Já vám dám slovo po té, co pan zástupce komise domluví. Já můžu odpovědět. Z těch 40 tisíc zachráněných životů od začátku roku, od 1. ledna, jednu třetinu zachránili akce Tritonu. Frontex zasahuje, zapojuje se do záchranných a pátracích operací, ale pouze v rámci svého mandátu. A to, že jedná v rámci svého mandátu, je logické, protože existuje nařízení schválené Evropským parlamentem o Frontexu a toto nařízení musíme respektovat. My tedy plánujeme navýšit operace Tritonu a také rozšířit jeho zeměpisný rozsah, abychom zachránili více životů. To je naše myšlenka, to je náš cíl. Louis Michel řekl velice jasně, že musíme spolupracovat s tím, koho máme a se členskými státy, které máme. Takže členské státy budou muset poskytnout prostředky. Členské státy budou muset vyvíjet operační plány. Agentura musí pracovat v rámci svého mandátu, ale nejprve vaše státy, Itálie, musí definovat potřeby a rozsah. Malta se může také připojit. Vyzýváme Maltu, aby se připojila k této operaci a aby ji spolu pořádala. My jsme závislí na členských státech. Nyní komise dělá to, že hledá dodatečné peníze na to, aby zdvojnásobila e, objem operace Triton a operace Poseidon. Jejího současného rozpočtu, který teď má. Takže neobvinujte nás z represivního přístupu. Naše první reakce je pátrání a záchrana. Pokud jde o spolupráci se třetími zeměmi, já bych chtěl zdůraznit, že Frontex plánuje nasadit styčného důstojníka do Turecka, abychom posílili spolupráci s tureckými orgány. To byla jedna z otázek ohledně toho, jak spolupracujeme s Tureckem. Pak tu zazněla otázka eh, legálního zpětného vysídlení, přesídlení. Eh, jediná stávající legální cesta pro uprchlíky je přesídlení. A komise eh, vyzývá členské státy už pět let, aby zvýšili úsilí v oblasti přesídlení. V Evropské radě prosazujeme pilotní projekt pro přesídlení, e, o kterém e, jsme už diskutovali. E, na základě distribučního klíče chceme, aby všechny členské státy se účastnili přesídlení a abychom vyvinuli systém distribuce, systém přidělování podle nějakého klíče. To je nový revoluční nápad a doufáme, že dnes večer ho Evropská rada podpoří. A nesmějte se, protože co to znamená distribuční klíč? To znamená, že členský stát bude muset podle svého HDP, počtu obyvatel, počtu žadatelů o azyl, které přijal za poslední tři roky, přijmout určitý počet osob férovým způsobem. Opravdu tedy apelujeme na solidaritu členských států. To je jeden z klíčových bodů, které nyní prosazujeme na Evropské radě dnes večer. Pak bych chtěl zúraznit ještě něco dalšího ohledně právních cest. Hovoříme o uprchlících, ale také o ekonomických migrantech. Když se podíváte na ty lodě, které v poslední době připluly do Itálie, tak tam je čím dál míň Syřanů, čím dál míň Eritrejců, ale čím dál více ekonomických migrantů ze západní Afriky. Musíme tedy komunikovat i se západní Afrikou a vytvořit rámec tak, aby uh, nepřicházeli těmito ilegálními cestami do Evropy, které nemají budoucnost. Takže my posílíme eh, také operaci Triton pro ekonomické, eh, na, operaci navracení ekonomických migrantů, kteří nemají právo eh, tady zůstat. Soustředíme se na ty opravdu persekuované, na uprchlíky, na ty potřebné, na ty, kteří potřebují ochranu. To je také jedna z našich strategií. Dále k otázce paní Guillaume o ničení lodí a o právním rámci. Ten právní rámec je následující. Obvykle, když zasahujete proti lodi, musíte požádat o svolení vlajkového státu. Jestliže ta loď má vlajku, musíte nejprve získat povolení státu e, dotyčné vlajky. Ale v mnoha případech e, ty lodě, které připlouvají z Libie, nemají žádnou vlajku. Jsou to e, rybářské lodě, džunky a tak dále. V tom případě můžeme zasáhnout. V rámci operace Triton se snažíme odtahovat lodě a ničit je v přístavech. Abychom respektovali předpisy pro životní prostředí, tak se vyhýbáme situacím, kdybychom ničili lodě na širé moři, ale snažíme se je odtahovat a ničit tak, aby je pašeráci nemohli znovu použít. E, pokud jde o e, Atala, Atalanta a další podobné operace, tak to je e, jiný případ. To by si patrně žádalo mandát OSN, pokud bychom měli zasahovat na libýské půdě a zatýkat tam pašeráky nebo ničit lodě. To je e, problematika, kterou ještě musíme zkoumat a o které se nyní diskutuje na radě v příslušných e, pracovních skupinách. Takže pokud by k tomu ničení lodí mělo docházet v Libii, Žádalo by si to eh, s největší pravděpodobností podporu OSN nebo rezoluci OSN. Pokud ale eh, zničíme nebo odtáhneme loď v mezinárodních vodách a je to loď, kterou využívají pašeráci a která nepluje pod žádnou vlajkou, tak je to možné a není zapotřebí žádného mezinárodního mandátu. Teď k otázce eh, dalšího eh, pána ohledně čísel. Minulý eh, rok došlo ke 170 tisícům plaveb a nyní za letošní rok je to 40 tisíc zatím dochází ale k zvýšenému tlaku na Egejské moře. Ta libýská trasa byla loni tou hlavní, ale vzhledem k situaci v Libii naše analýzy ukazují, že pod tlakem se ocitnou spíše řecké ostrovy než jich Itálie. To je ale ještě potřeba potvrdit, to se uvidí v nejbližších týdnech, protože hlavní sezóna právě začíná. Tak tím jsem, myslím, odpověděl paní Dali ohledně rozsahu operace, který bude muset být odsouhlasen s hostitelskými státy, jakmile budeme mít dostatečné peníze. Pokud jde o e, Bamako, tak je pravda, že to byla jedna z velkých iniciativ komise. Nebyla příliš úspěšná zatím, ale zkoumáme další eh, možnosti, eh, další podobná centra v Nigeru, případně v Sudánu a dalších zemích eh, tak, abychom zkrátka zřizovali centra, kterými bychom informovali migranty o možnostech dostat se do Evropy legálně a také o tom, jaká rizika sebou nese, kdyby připluli nelegálním způsobem. Plánujeme také organizovat dobrovolnické, opakuji, dobrovolné e, operace návratu pro ty, kteří se chtějí vrátit do, zemi své, do země svého původu. Pokud jde e, o ten poslední příspěvek paní Jotové, tak já si myslím, že za měsíc uvidíte, že navrhneme všeobecnou globální a komplexní strategii pro migraci, ale jak říkám, dnes e, předmětem našeho zájmu je boj proti pašerákům. Děkuji. Děkuji a nyní dám slovo panu eh, Rauschenbachovi, aby odpověděl. Eh, omlouvám se, já jsem žádala o slovo už předtím. A chtěla bych eh, znát odpověď ohledně Jot Mare. Já jsem žádala o slovo a nebylo to zrovna ke konci. Já bych tedy chtěla eh, mluvit. Moje otázka, nebo jedna z mých otázek, směřuje k panu eh, Michelovi a ohledně eh, některých odpovědí Nejsem si tak jistá, že všichni, kdo přicházejí ze západní Afriky, jsou ekonomičtí migranti. Jsme si tím tak jistí? Mě by zajímalo, jak, e, co komise hodlá dělat pro ekonomické migranty. Já silně pochybuju, že všichni, kdo přicházejí o tamtuť, jsou ekonomičtí migranti. Takže to bych se chtěla zeptat Chtěla bych se tedy soustředit, eh, Mare, eh, o těch deseti bodech, eh, o tom desetibodovém plánu už se tu hovořilo. Já k němu mám své pochybnosti a žádá e, si to politickou odpověď. Ale teď k Jotmare. Pokud jde o spravodajskou činnost, tak máte nějaké odhady, e, kolik migrantů bude připlouvat v budoucnosti? Mě by to zajímalo, protože určitě neuniklo ničí pozornosti, že e, když se změní počasí, tak jich přijíždí podle toho více nebo méně. Takže máte nějaké informace od spravodajských služeb, protože žádné podobné informace nemáme také ohledně toho, jaké máte zdroje a jestli si myslíte, že vaše zdroje jsou dostatečné k tomu, abyste řídili tuto operaci. Těch zemí je 12. Co těch ostatních 16? Kde jsou? Je to eh, rovnoměrné, roz, nějaké rovnoměrné rozdělení, férové rozdělení, jak, eh, dalek, jak dalece se zapojuje těch dalších 16 zemí. A konečně, eh, jaké třetí země se zapojují. O tom jsme se nedozvěděli nic. Neslyšela jsem, že by se zapojovaly i země ze vzdálenějších regionů než Středomoří. Paní Spinelli, jedna minuta. Děkuji, minuta mi bude stačit. Jenom bych chtěla eh, odpovědět eh, panu zástupci komise, pokud jde o eh, Frontex a Triton. tak tím mandátem není pátrání a záchrana. Mandátem je ochrana hranic. A přitom se může stát, že budou zachraňovat eh, životy lidí na moři, protože takový je zákon moře. To je povinnost. Ale pátrání a záchrana to je jiná věc V prosinci eh, výkonný ředitel Frontexu zaslal dopis italskému ministerstvu vnitra eh, sekce imigrantů a e, v tom dopisu bylo e, psáno, dávejte si pozor, neměli byste provádět pátrání a záchranu e, v mezinárodních vodách. Takže Frontex řekl italské vládě, aby neprováděl příliš mnoho pátrání a záchrany nad rámec Tritonu. Pokud je tomu tak, tak velmi pochybuji o vašich kritériích úsudku, pokud jde o rozlišování uprchlíků a ekonomických migrantů. jen stručně. Já myslím, že místo kritiky Evropy eh, eh, bychom měli eh, využít tady těchto tragických událostí k tomu, aby došlo k pokroku na evropské úrovni. O to se snažíme. To znamená, že potřebujeme mít více lodí na moři a to je, pokud eh, někdo vyšle nouzový signál, budeme tam mít více lodí, kteří v rámci operace Triton poskytnou pomoc. Eh, nekritizujme se za každou cenu evropští občané neustále kritizují eh, Evropu. Ale my skutečně se snažíme a postoupili jsme dále. My jsme eh, je to něco podobného jako eh, v 11. září po tragickém po tragickém eh, tragických událostech jsme zavedli systém, to je podobné. Jinak situace je dneska tak, že Eh, každý, kdo se dostane na italské břehy, eh, je s ním zakázeno jako s uprchlíkem, eh, má tam interview a může získat statut uprchlíka. Je to stejné jako ve Švédsku. Ano. Když se Eh, podíváte na lidi ze, eh, sebe, ze západní Afriky, jsou tam i eh, migranti ekonomičtí. Třeba ze Senegalu, tam je uznáváme jako uprchlíky velmi málo lidí, ale něco jiného je třeba v Syrii. Děkuji vám. Děkuji a nyní bych dala slovo panu Rausenbachovi. A prosím, eh, stručně dvě minutky. Děkuji vám, paní předsedající. Já se to pokusím zvládnout během dvou minut. Eh, první otázka pana Quelia byla tato, jestliže členské země si teď nevymění informace, co na tom změní Joe Mare. Když se podíváte na to, proč členské země si nevyměňují informace, tak eh, sehrává tam někdy roli nedostatek eh, důvěry nebo eh, jde o příliš citlivé informace o organizovaném zločinu. Ale možná, že tam chybí ta příslušná míra pozornosti. Zvláště pak tedy v evropském textu. Jot Mare, tady je skutečně dohoda členských zemí vytvořit národní kontaktní body, tak, aby se v jednotlivých zemích shromažďovaly informace a byly k dispozici. Dále my jsme zmínili eh, šest eh, velkých expertů, jejichž, jejichž úkol eh, bude permanentní výměna informací s domácími zeměmi s jejich zeměmi původu. Toto bude důležité, budou eh, k dispozici spolu s našimi týmy a půjde o eh, přímo živou v reálném čase výměnu informací. Čili tak to bude vypadat ten rozdíl a proto Eh, jsme optimističtí v tom smyslu, že Čotmáre eh, by měla dosáhnout více, než eh, je obvykle v podobných operacích. Co se týče Turecka, tam zřejmě z Frontexu bude vyslán styčný důstojník. Momentálně máme několik styčných důstojníků z jednotlivých členských zemí a ti jsou také součástí George Také budou v kontaktu s národními exekutivami a budou se takto řešit potřeby eh, policejní a jiných orgánů. Europol v rámci svého mandátu nemůže si přímo vyměňovat informace s Tureckem. To mohou dělat členské země a členské země mohou také eh, dát k dispozici eh, informace z Europolu a Europolu. Takže tady eh, se to řeší a je možné také eh, umožnit, tedy usnadnit výměnu informací s Jotmare. A pak tady byla ještě otázka na Most Majorum. Tak eh, k tomu vám nemohu eh, řádně říct. My jsme hm, sice byli do toho nějak zapojeni, ale hm, hm, nemám informace, které bych mohl dát. Paní Spinelli se ptala, kolik to bude stát, to Jotmare. V současné době to jde z rozpočtu Europolu, čili nebudou tam žádné eh, další eh, peníze ve hře. A eh, co se týče těch nákladů, tak vy to, to, je, to jde prostě na náklady členské země a my eh, příslušnému styčnému důstojníku platíme pouze pobyt v zahraničí. Eh, co se týče toho, eh, zda se převaděžství spíše šíří nebo ne, mm, no, to můžeme pouze odhadovat. Nemáme statistiky, ale dalo by se říci, že eh, dojem je takový, že převáděství se rozrůstá, a to nejenom ve středomorské oblasti. Pokud se týče monitorování médií, my tady nejsme experti, ale jediné, co můžeme dělat, je koordinovat přístup s členskými zeměmi a to Jot Mare by tedy také mělo mít jeden centralizovaný styčný bod a to by nám mělo pomoci také orientovat se a najít ten nejlepší způsob, eh, co dál. To není vysloveně eh, monitoring, to je spíše jak si být přítomni v sociálních eh, médiích a být schopni reagovat včas, tak abychom nebyli neustále překvapováni. No a já myslím, že jinak Tady ještě byla otázka eh, tam eh, eh, účastní se tady 16 členských zemí a my jsme samozřejmě z počátku vyzvali všech členských zemí, všechny členské země, aby se zúčastnili bylo tady 12 eh, zemí, které se účastní dobrovolně a ty ostatní tady nejsou přímo součástí toho speciálního týmu nebo nebudou vytvářet specifické kontaktní body, ale samozřejmě spolupracují také. Čili máme skutečně eh, styčné důstojníky ze všech členských zemí a ti všichni nám opravdu pomáhají. Ano, eh, já se omlouvám, říká paní předsedkyně, my už nemáme další eh, více času a eh, budeme muset přijít k dalšímu bodu a už máme spoštění. Já tedy děkuji všem zúčastněným, děkuji za prezentace a odpovědi a nyní máme stanovisko k bezpečnému používání dálkově řízených letadlových systémů RPAS. a bude to v oblasti civilního letectví. Náš eh, výbor je výborem příslušným a já nejdříve dám slovo panu zpravodaji, eh, tedy paní zpravodajce Soraje Post. Děkuji vám, paní předsedající. Já bych na úvod chtěla říci, že používání eh, dronů eh, pro civilní účely je velice rychle rostoucí trend, který otevírá zcela nové trhy. Existuje mnoho legitimních civilních eh, oblastí, kde se dají používat drony, nejsou to jen hračky, ale také v celé řadě průmyslových sektorů nebo v zemědělství. Používají se také jinými eh, profesními skupinami, které pracují eh, například se sběrem informací, jako jsou novináři. Využívání pro eh, civilní účely je možné také například pro, u policejních činností, u spravodajských služeb anebo pro administrativní činnosti úřadů. Je to oblast, na kterou se komise nesoustředí ve svém sdělení, ale podle mého názoru si zasluhuje blížší pozornost. Chtěla bych se eh, ještě, k ní ještě vrátit. Vývoj dronů pro komerční účely je velice pozitivní věc eh, která otevře eh, letecký trh pro civilní drony. Je pravda, že civilní drony je potřeba regulovat, aby mohly fungovat ve společnosti dobrým a bezpečným způsobem, což se týká zejména oblasti ochrany základních práv. Je dobře, že komise se pouští do této otázky a my můžeme významnou měrou přispět k tomu, jak by měla regulace civilního trhu s drony vypadat. Eh, na trhu jsou drony, které si může koupit každý a které obsahují velice pokročilou technologii sledování a registrace. Eh, drony s takovýmto vybavením mohou narušovat soukromí osob a schromažďovat osobní údaje. V závislosti na tom, jak jsou používány a jaké vybavení mají, mohou narušovat také svobodu informací a svobodu projevu. My bychom v našem stanovisku měli hodnotit tato riska, rizika a e, zhodnotit nebezpečí pro ochranu základních práv Eh, měla by Evropská komise a EU eh, podporovat eh, základní práva, v tom případě je zapotřebí nastavit jasná pravidla pro sběr osobních údajů, která by, které by se aplikovaly i na drony. Platná legislativa a nové nařízení chrání osobní údaje a technickou neutralitu. Není tedy potřeba vyvíjet novou legislativu v tomto případě. Potřebujeme ale blíže proskoumat otázku ochrany soukromí. Musíme také zvážit, jak, jak eh, pojednat bezpečnostní otázku v našem stanovisku, protože i civilní drony mohou eh, páchat zkázu a představovat hrozbu eh, na životě a zdraví pro jednotlivce. V našem stanovisku bychom měli posoudit tyto aspekty a vydat doporučení, jak co nejlépe regulovat civilní trh s drony. Velice důležitým východiskem pro mě je to, že Eh, drony, eh, které se vyvíjejí pro eh, komerční účely, by měly být designovány tak, aby obsahovaly pojistky pro ochranu osobních údajů, tedy privacy by default a privacy by design. I komise ve svém sdělení zdůrazňuje, že je to samozřejmé a jasné východisko, že veškeré schromažďování a zpracovávání dat z dronů se musí odehrávat na legitimních základech. Tady ovšem komise nehovoří o úředním eh, využívání dronů, například pro policejní vyšetřovací účely, eh, kontrolu hranic nebo další administrativní činnost. Podle mého názoru by bylo vhodné, kdybychom proskoumali i toto nekomerční používání dronů. Vytváří to eh, nové možnosti pro sledování občanů ze strany úřadů, které by mohlo představovat závažné porušení základních práv. I využívání dronů v úředním sektoru se musí odehrávat na e, legálních základech. Jinak by to mohlo mít dalekosáhlé důsledky pro e, ochranu soukromí. Já mám e, několik otázek na komisi. A zajímalo by mě, proč se komise rozhodla soustředit pouze na drony pro komerční účely ve svém stanovisku, ve svém sdělení. A další otázka zní, zda komise plánuje také Eh, zabývat se dalšími civilními oblastmi využívání dronů a pokud ano, v jaké souvislosti. A ve svém sdělení komise dále konstatuje, že Evropský úřad pro bezpečnost leteckého provozu je, nejlép, je nejvhodnější pro to, aby vyvinul systém pravidel pro civilní drony. Konstatuje ale také, že tento úřad nedispon, nemá pravomoc nad drony, které váží méně než 500 kg, což by ale vyloučilo naprostou většinu dronů, o kterých hovoříme a není o přípustné, aby naše práce byla tímto způsobem omezena. Možná by tedy komise mohla rozvinout myšlenku, jak se dívá na toto váhové omezení z hlediska ochrany e, základních práv. Pak bych byla vděčná, kdyby komise nám prozradila, e, jak dále bude pokračovat při práci na regulaci trhu s drony. E, jaké jsou další kroky a jaký je časový harmonogram? Děkuji. Okay. Uh, thank you. Děkuji vám. A nyní dostanou slovo stínoví zpravodajové. Pokud si přejí vystoupit pan Coelho. Thank you so much, Chair. Let me start by walking. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl začít tím, že uvítám sdělení Evropské komise k této problematice. Je to eh, velmi důležitá věc eh, s ekonomickými aspekty, které jsou rovněž důležité. Hm, stojíme na začátku. Drony budou mít určitě neuvěřitelný vliv na naši společnost. Na drony by se mělo zaměřit třeba výbor, eh, tedy výbor LIBE z hlediska hm, soukromí, ochrany dat a také bezpečnosti. A to e, s tím, že budeme mít na mysli e, za prvé proporcionalitu. Velikost dronů je natolik rozmanitá, jejich dopady jsou natolik rozmanité, že my musíme tuto diverzitu nějakým způsobem e, reflektovat. A je třeba, aby tato diverzita byla regulována technicky neutrálně. To znamená, že ta pravidla by měla být horizontální a nikoli e, se zaměřovat na specifickou technologii. E, určitě e, toto je pouze první z mnoha jednání na toto téma. Já tedy v současné době mohu říct, že se připojuji k paní Post a e, také se připojuji k jejím otázkám na komisi. Děkuji. Nyní pan Louis Michel, stínový zpravodaj. Dámy a pánové, přidaná hodnota dronu, tedy technický a ekonomický, to eh, jde do obrovských čísel a ta se opravdu nedají ignorovat. Ale eh, tato technologie může být potenciálně velmi intruzivní. A opravdu mají vlastnosti, které jsou nesrovnatelné s jinými technologiemi, pokud se týče ochrany dat a soukromí. Eh, můžeme to trošku porovnat s Google Street View. A je třeba také vzít v úvahu to, že uživatel a e, zařízení e, nemusí mít e, těsnou a jasnou vazbu mezi sebou. Drony jsou také do jisté míry neviditelné a jsou naprosto mobilní, čili proto se těžko Eh, těžko zjišťuje, kdo ho vlastně řídí. Eh, také mohou být vybavený eh, s podrobnými kamerami, kamerami s velkým zoomem, 3D rozpoznáváním a tak dále. A to vůbec není vyčerpávající seznam vlastností, čili bychom skutečně potřebovali naprosto jasná a přísná pravidla, pro to, v jakých mantinelech by se tato technologie mohla dále rozvíjet. Mně se zdá, že komise zde postupuje příliš pomalu a to není dobré pro nás a pro náš eh, společný trh a eh, také to stojí v cestě investicím do tohoto velmi zajímavého trhu. Pokud se týče soukromí a ochrany dat v souvislosti s trony, tak eh, to si vyžádá velkou debatu, poněvadž chtěl bych připomenout, že nemáme v současné době v EU legislativu, která by hm, právě tento sektor pokrývala. A eh, probíhá eh, v současné době přeskum legislativy, kterou už máme. Tato technologie má velký potenciál, kterého je třeba využít, ale přitom je třeba zabránit porušování základních práv. Eh, možná, že by bylo vhodné eh, zakázat určitý druh vybavení, pokud by to nebylo nějakým způsobem odborně eh, zdůvodněné a předem povolené. A pokud se týče rekreačního používání dron, tak to musí být pouze v souladu se zákonem se týče bezpečnosti, drony mohou pomoci bezpečnosti, ale také mohou odrozit, odhrozit harmonizovaná pravidla, poněvadž se pohybují v prostoru, e, kde se pohybují také jiná, e, jiné tedy létající stroje, e, čili tady opravdu my bychom potřebovali, aby Evropská komise eh, komunikovala více a taktéž rada. Paní Bodžu Sebalos. Děkuji vám. Eh, já budu hovořit švédsky, takže prosím nasaďte si sluchátka. Eh, já vidím, že jsme tu identifikovali při nejmenším některé oblasti, eh, o kterých potřebujeme diskutovat eh, ještě více s komisí. Týká se to toho, jak regulovat používání dronů v civilním leteckém provozu. Je zapotřebí pracovat na základě základních práv a na základě bezpečnosti protože údaje získané prostřednictvím dronů lze využít při práci policie a e, vymáhání zákonů. Tato práce musí jít ruku v ruce s balíčkem ochrany osobních údajů, o kterém se nyní diskutuje, abychom nezapomněli, nesmíme zapomínat, že o tomto balíčku taky jednáme. Dále je zapotřebí určitých standardů pro využívání dronů, ale e, jedna věc tu ještě nezazněla a to je e, zpráva z britské sněmovny Lordů z 5. března, a tam se navrhuje proporční bezpečnostní e, regulace, proporční bezpečnostní systémy, e, což je otázka, kterou bychom měli také diskutovat s veřejností. E, drony jsou užitečná věc, může být pozitivní, ale může být i negativní a proto ta debata musí být co nejširší a zahrnout i veřejnost a ne pouze nás. Děkuji. Děkuji a nyní paní Jacqueline Foster. A paní Foster je zpravodajkou za výboru Trump. Děkuji vám, paní eh, předsedající, že eh, jste mohu s vámi strávit pár minut. Já bych eh, chtěl poděkovat všem komentářům od zpravodajů i stínových zpravodajů. Toto je úplně nová zpráva, není to nic, není to žádná revize něčeho předchozího. A skutečně když se vrátíme zpátky k, do, k období bratrů Bleriotových a, dalších, tak eh, skutečně musíme říci, že eh, tady se opravdu sáhlo obrovského pokroku. Eh, drony to zase nejsou až tak nová záležitost, oni už tady máme aspoň v záležitých stádiích 80 let a musím říct, že už třeba bezpečnostní agentury toto všechno využívají už nějakou dobu. Čili to všechno musíme vzít úvahu a nějak se v tom zorientovat a pokročit. Já tedy rozhodně eh, nechci eh, zde se nějak eh, rozvádět, ale někdo řekl, někdo tady zmínil zprávu z House of Lords a já myslím, že to skutečně stojí za to, za přečtení. To je zpráva, která byla vypracována eh, napříč politickým spektrem, čili to skutečně stojí za to. No, každopádně my v Evropském parlamentu se touto problematikou budeme zabývat úplně poprvé a je Eh, třeba abychom se spolu bavili. Budeme mít výměnu stanovisek o pracovním dokumentu, který by měl být k dispozici ve všech jazycích. Zatím je, myslím, angličtina, tak snad do 5. Eh, eh, května ho budeme mít tedy ve všech jazycích ve výboru dopravním budeme se muset podívat eh, na to z hlediska mezinárodního. My jsme součástí eh, Evropské unie, ale pracujeme také třeba s Novým Zélandem, s Austrálií a tak to prostě jde o to, abychom se nějakým způsobem eh, shodli na přístupu Eh, také eh, do toho jednání budou zapojeni významní výrobci. Takže já doufám, že se nám podaří vyřešit eh, alespoň něco z toho, z té problematiky, kterou jste tady nastínili. Já vám zatím tedy velice děkuji a těším se, že budeme spolupracovat na této velmi zajímavé a náročné zprávě. Děkuji paní Foster a nyní prosím pana Cornelise za Evropskou komisi aby si vzal slovo. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. My jsme přesvědčeni, že drony jsou slibnou technologií, která bude se dát významnou roli v letecké dopravě. Myslíme si, že bychom se měli pustit do této technologie díky příležitostem, která skýtá, ale také, jak se Eh, jak zaznělo už v našem loňském sdělení, eh, tyto drony také představují určité společenské eh, výzvy a toto bychom měli tedy řešit, to je zejména z hlediska práv občanů a základních práv. Služby, ve kterých jsou zúčastněny drony, by měly být bezpečné, ale také je třeba chránit soukromí. Čili já se zaměřím právě na tuto problematiku. Jak jsem řekl, my jsme přesvědčeni, že eh, společenské problémy v souvislosti s drony je třeba vyřešit, pokud chceme, aby se tato technologie mohla přiměřeně rozvíjet. Eh, je třeba, aby tady byla určitá akceptance a myslím, že všichni účastníci tohoto potenciálního trhu eh, se na tom shodují. Z tohoto důvodu komise už od roku 2013 vede dialog eh, s evropskými ochránci eh, dat na evropské i na národních úrovních. A výsledkem bylo naše stanovisko v listopadu v loňském roce. V tomto stanovisku se hovoří o důležitých opatřením jako posilování povědomí a eh, vytvoření nástrojů na podporu tohoto odvětví. Také eh, vedeme dialog s eh, pracovní skupinou dle článku 19 a tato pracovní skupina eh, brzy dopracuje své stanovisko k civilním dronům. Komise také zadala studii o soukromí a v souvislosti a v souladu se stanoviskem EDPS, to znamená také se, se stanovisky ministrů dopravy z minulého října. Eh, jakmile eh, bude hotová stávající legislativa, její přeskum tedy, pravděpodobně nebude nutná její významná revize kvůli dronům, jak eh, říká zpravodajka za Libe. Podstatné je, aby tato legislativa byla technologicky neutrální. Současný stav práce v komisi je takový, že zatím se nic nerozhodlo, možné je všechno, pracujeme na posouzení dopadů a poměrně jasné je už dnes to, že v oblasti bezpečnosti bude třeba eh, zřejmě zavést nová pravidla, v oblasti dronů zatím to nemáme příliš dostatečně postiženo. A také tato bezpečnostní pravidla eh, bude třeba vnímat také eh, tak, aby došlo k posílení dalších aspektů, jako je soukromí a jeho ochrana. Eh, v Ryšské deklaraci bylo řečeno, že chceme identifikovat současné Eh, společné příležitosti. A eh, pan Michel eh, také řekl, že pokud někde lítá dron, tak se vlastně ne, ne, nedá poslat, kdo ho vlastně řídí, ale myslíme si, že i toto lze technicky vyřešit nějakým způsobem identifikace viditelné na tom dronu. To nám asi to nám může pomoci. Dalším opatřením je opatření rovněž technické povahy a toto je, to je geofencing, což eh, znamená, že do softwaru může být už zakódováno to, aby se drony automaticky vyhýbaly určitým oblastem, eh, případně tedy zákaz vstupu dronu přímo do určitých oblastí. Eh, dokonce i soukromé pozemky je možné identifikovat jako zakázané. Pokud se týče časového harmonogramu, do konce roku eh, předložíme balíček pro eh, strategii letecké dopravy a drony určitě budou jeho součástí. Budou se tam objevovat podrobnosti toho, co si přejeme eh, dále dělat v této oblasti. A my doufáme, že Toto bude odpovídat eh, evropským zásadám pro řízení evropského vzdušného prostoru od roku 2016 eh, kdy budou platit celoevropská pravidla, nikoli ta dnešní národní. Eh, k tomu, co ještě bylo řečeno, omezení na 150 kg pokud se týče pravomocí Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu. Eh, tato omezení pravděpodobně už není eh, vhodné a mělo by být eh, odstraněno. Je to opatření velmi staré, omezení velmi staré, které nezaznamenalo nástup dronů. Proč se soustředíme na komerční využití dronů? To je totiž naše kompetence. My v letové dopravě eh, neregulujeme třeba eh, státní služby, jako jsou policejní helikoptéry. No a já myslím, že tím jsem odpověděl na většinu bodů. Děkuji. Já mám ještě jednu otázku na paní Post, jestli by se chtěla vyjádřit. Eh, Prosím stručně. Yes, very short. Ano, děkuji, já budu velice stručná. Já budu i nadále hovořit švédsky. Eh, chtěla bych poděkovat za různé eh, vaše názory a příspěvky a těším, těším se na dobrou spolupráci a jsem si zcela jistá, že se nám spolu bude pracovat dobře a e, těším se tedy na úzkou spolupráci, jak už jsem říkala, a těším se také na to, že vypracujeme velice jednoznačné stanovisko, které by respektovalo e, principy bezpečnosti a ochrany základních práv. Pokud jde o časový harmonogram, první návrh stanoviska chceme představit výboru 4. června a e, Stanovisko by mělo být přijato výborem 3. září. 15. září bude přijetí zprávy ve výboru TRAN. Takže takový je časový harmonogram a jak říkám, těším se na dobrou spolupráci a děkuji vám. Děkuji. Já tedy opakuji, že představení e, návrhu zprávy o no, stanoviska ve výboru Libe je 4. června, lhůta pro pozměňovací návrhy je 12. června 2015 ve 12 hodin. Děkuji vám a dostáváme se k dalšímu bodu, což je studie STOA o hromadném sledování. Vážení kolegové, eh, tuto studii eh, od STOA jsme žádali v rámci našeho vyšetřování elektronického hromadného sledování evropských občanů. Týká se kritických témat, jako je eh, možné, možné přijímání v oblasti šifrování, dostupnost open source ke zlepšování bezpečnosti, výhody a nevýhody eh, evropského internetu a také další eh, pokročilé technologické trendy, jako je betacentrická bezpečnost například. V první části studie pan Schuster vysvětlí, eh, do jaké míry evropští občané mohou nebo nemohou uspět při snahách o ochráně svého soukromí prostřednictvím různých bezpečnostních řešení, které jsou dnes k dispozici. Bude také hovořit o svých zjištěních, pokud jde o komerčních produktech hromadného sledování, který, které jsou dostupné na trhu. V druhé části studie pan eh, Patrik de Graaf eh, přednese strategický výhled na možné volby, jak eh, vylepšit situaci na internetu z dlouhodobějšího hlediska. Tady bude hovořit o různých politických možnostech, které odpovídají různým úrovním technologického narušení a veřejných různých intervencí. Takže nejprve bude hovořit pan Schuster a poté pan de Graaf. A po prezentaci budeme otevírat diskuzi. Nejprve tedy pan Schuster, prosím, máte slovo. Yes, of course. Jenom krátkou připomínku. Já bych chtěl požádat sekretariát, aby e, zkontroloval zaměstnance této budovy, protože my jsme e, dostali prezentaci Europolu teprve 15 minut po začátku prezentace Europolu a nyní údajně není způsob, jak stlumit osvětlení v místnosti tak, abychom eh, na ten PowerPoint viděli. Já půlku toho slajdu nevidím. Neviděl jsem u té minulé prezentace a tentokrát je to totež. Já tam neuvidím, já to nepřečtu. Takže u zaměstnanců, kteří mají na starost podmínky v sále, něco není v pořádku a já doufám, že někdo podnikne příslušné kroky. Děkuji. Dobře, děkuji. Já si myslím, že eh, prezentace Europolu nám bude k dispozici, bude rozeslána eh, e-mailem a eh, doufám, že zaměstnanci našeho výboru pomohou s přípravou PowerPointové prezentace. Takže děkuji a nyní pan Šuster, prosím, máte slovo. Děkuji, dámy a pánové. Je mi ctí a potěšením představit vám první část naší studie o hromadném sledování, která se soustředí na hrozby a příležitosti, které skýtá současná síť aplikací a služeb tuto první část eh, vypracovala Technalia, organizace, pro kterou pracuji. Já nechci zabíhat do přílišného detailu, můžete si to přečíst eh, ve zprávě samotné, která je online, ale mohu říci, že zjištění naší studie eh, jasně potvrzují, že národní bezpečnostní agentury a policejní orgány v celé řadě členských států zejména těch, které patří do koalice využívají technologie hromadného sledování k tomu, aby bez rozdílu a nepodloženě sbírali eh, data na internetu, komunikační data eh, s cílem je analyzovat a hledat v nich vzorce, které by mohly představovat eh, hrozby pro národní bezpečnost anebo ilegální aktivity. Tyto agentury mají obrovské portfolio vysoce sofistikovaných aplikací a nástrojů, nástrojů, softwarových i hardwarových, k tomu, aby tato data schromážďovaly a aby pronikaly do vnějších systémů vyvíjejí tyto nástroje prostřednictvím vlastních task forceů anebo používají komerčně dostupné sledovací softwary, které prodává celá řada firem na celém světě, včetně evropských firem a je to konkrétně Kama Group se sídlem v Německu a Spojeném království a pak také eh, Hacking Team, což je společnost se sídlem v Itálii. Během, navzdory tomu, že existují smlouvy jako je Vasenar, které omezují eh, export sledovacích technologií do určitých zemí, tak aktivisté pro digitální práva nacházejí stopy po tom, že tyto aplikace se využívají i ve státech s poměrně eh, pochybným, eh, pochybnou reputací, pokud jde o lidská práva. Pokud jde o hromadné sledování, musíme poměrně jasně rozlišovat mezi hromadným sledováním, které chápeme jako neospravedlněné a bez sbírání dat bez rozdílu a na druhé straně jsou to eh, kriminální vyšetřování eh, založené na soudních příkazech a to je potom zacílené sledování. To je potřeba rozlišovat. A rozlišovat je také potřeba mezi typy dat, která, která se sbírají. Na jedné straně máme metadata, což jsou data o datech, nebo informace o tom, kdo, kdy, kde, s kým, jakým komunikačním kanálem, jakým přístrojem komunikuje. To jsou metadata. A tato metadata běžně sbírají poskytovatele internetu, telekomunikační operátoři, je to součást jejich činnosti. A tato data jsou velice vhodná pro analýzu prostřednictvím eh, počítačových eh, um, a uměl, umělých inteligencí a jsou analyzována, aby se zjistily z nich další informace. Ukazuje se, že existuje celá řada eh, příkladů, kdy eh, na základě analýzy metadat eh, bylo možno deanonymizovat někoho. Například, když se podíváte na sociální grafy vašich přátel na Facebooku, tak je možné zjistit konkrétní jména těch lidí. To tež platí například pro lokalizaci dat, pokud si to umožníte na smartphonu prostřednictvím Google a podobně. Na druhé straně máme ta obsahová data, tedy ty ty konkrétní zprávy, obsah těch SMSek nebo videohovorů nebo čehokoliv. A tyto informace jsou tedy zachyceny a schromažďovány. Agentury mají způsoby, jak to udělat z nejrůznějších eh, typů přístrojů, eh, hardwareových i softwarových. Jsou to, jsou to os, os, osobní počítače, jsou to mobily, jsou to i routery a switche a, a jsou to smartfony. A to všechno na základě současně používaných, v současnosti používaných operačních systémů. Co může udělat občan, aby se pokusil těmto praktikám vyhnout? Za prvé doporučujeme používat šifrovací technologie. Šifrovací technologie se dají využívat k zašifrování jak metadat, tak obsahu. Pokud jde o metadata, Tady šifrování obsahu skrývá mnoho informací, ale nedokáže skrýt ty eh, koncové body. To znamená, že když někdo odposlouchává, tak vždycky bude vědět, kdo mluví s kým. Pokud chcete zakrýt i to, budete muset použít anonymizační služby eh, nebo VPN, virtuální soukromé sítě. Pokud jde o samotný obsah, tak možná někteří z vás eh, to jste to také zažili před dvěma, tři dny eh, v, po, pokud jde o šifrovací nástroje, jako je PGP, P2P a tak dále. Eh, to ale je zapotřebí komunikovat se standardními bezpečnostními opatřeními, jako je eh, instalace bezpečnostních parametrů, firewallů, antivirů, používání silného a tajného hesla, používání dalších strategií, jako neotvírat každou přílohu, která vám přijde e-mailem, neklikat na podezřelé odkazy, ne, ne, nenaletět na takové ty maily, které říkají, ahoj, já jsem vaše banka, váš účet byl zrušen, dejte mi své informace. A dále e, je zapotřebí e, také jak před chvilkou jste viděli, restartovat nyní, restartovat později e, okno na e, plátně. Takže je zapotřebí provádět e, pravidelné aktualizace, protože některé programy mají zadní vrátka a zranitelná místa, která se postupně odstraňují. Přestože aplikujeme všechna tato opatření, musí být zcela jasno a každý expert vám to řekne, že nikdo vám stoprocentně nezaručí, že vás to ochrání před zacíleným útokem pokud přijde zacílený útok od mocného protivníka, jako je stát, tak v podstatě nemáte šanci jako běžný občan za prvé dozvědět se o tom a za druhé zabránit tomu. I velké organizace, eh, i státy nedokážou zabránit těmto zacíleným útokům. Nástroje, které jsou občanům k dispozici, na eh, ochranu eh, takovýchto věcí, nebo alespoň na posílení soukromí na internetu. Těch je hodně. Jak jsem už říkal, někteří z vás před několika dny si měli možnost je nacvičit v Security Café a v podstatě pokrývají všechny možné oblasti. Od zašifrování dat na disku eh, nebo zašifrování e-mailu, zašifrování hlasové a videokomunikace, eh, zašifrování eh, surfování na internetu, vyhledávačů, četů a tak dále. V podstatě je to k dispozici na všech používaných operačních systémech. Je to dostupné pro počítače i pro mobily, nicméně tento trh je stále ještě velice dynamický, objevují se nová řešení, nové služby, jiné zase zanikají. To všechno je potřeba brát v potaz. K těm technologickým politickým možnostem, které jsme zjistili. Tou první z nich je rozhodně rozšiřování povědomí uživatelů. Tak, aby uživatelé měli lepší povědomí o hrozbách vůči soukromí a o možnostech, jak soukromí posílit. Obecně je zapotřebí mnohem více eh, propakovat eh, osvědčené bezpečnostní postupy, ty standardní praktiky, které jsem právě zmínil, plus možnosti šifrování. Faktem je, že Používání těchto bezpečnostních opatření, zejména šifrování, je velice nízké ve společnosti a máme dojem, že by to mohlo být způsobeno také tím, jak je náročné tyto nástroje využívat. Proto bychom chtěli požádat o investování do zlepšování současných nástrojů vyvíjení, nových nástrojů samozřejmě tak, aby byly uživatelsky přívětivé, aby to byly služby, které budou zabudovány defaultně do našich aplikací a aby se používalo při našich službách automaticky toto bezpečnostní nastavení při sociál, v sociálních sítích Google a tak dále. Takže to bylo všechno ode mě a dávám nyní slovo kolegovi Patriku de Grafovi z Cap Gemini. Ano, děkuji Stefane, vážené dámy, vážení pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci. Já bych eh, chtěl nejprve tedy si posunu kousek tu prezentaci na mou část. V této části bych chtěl pohovořit o druhé části studie, která se soustředila na eh, výhledy v technologie a také na různé možnosti, které přenáší. Samozřejmě, že tato věc je, je velice technická, takže budu hovořit obecně. Nejprve bych chtěl hovořit o takových obecných přístupech, jak chránit soukromí v dlouhodobém i krátkodobém výhledu. Pak se podíváme na jednotlivé scénáře. Eh, také se podíváme na eh, rozvoj klíčových technologií a možnosti, které plynou z těchto technologií a také bych eh, chtěl navarázat i na to, co říkal pan Schuster. Um, že tedy i tyto informace nám mohou pomoci při formování budoucích politických koncepcí a cest, jakými se vydat. Takže za prvé, ochrana soukromí proti hromadému sledování. Jedná se o ochranu vašich osobních dat. Samozřejmě, že tam nejsou žádné stoprocentní záruky, zejména proti těm cíleným útokům, ale není to taková ochrana ani proti hromadným, eh, hromadnému sledování. Stoprocentní ochrana není možná. Nicméně existují určité základní mechanismy, mezi něž patří zejména to, že se snažíte chránit svá data před tím, aby vůbec eh, je někdo mohl číst, aby je někdo mohl sledovat. Jsou zde různé tedy anonymizační techniky, například síť Tor, také třeba se minule hovořilo o speciální takzvané evropské internetové síti. Možnosti je také vůbec počítače nepoužívat, ale to si myslím, že je taková možnost, o které už dnes nikdo neuvažuje. Takový druhý základní mechanismus je to, abychom zabránili sběru našich osobních údajů. To znamená, e, musíme usilovat o snížení zranitelnosti technologií, které používáme, protože většinou to jsou, jsme to lidé, jsme uživatelé, takže například nebezpečím je využívání otevření, využívání softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Je tedy důležité, pokud to používáte, abyste používali různé bezpečnostní prvky. A nebo také využívat různé platformy, k, k nimž nikdo jiný nemá přístup. Třetí způsob je také zabránit tomu, aby k těm vašim datům měl někdo přístup, to znamená eh, šifrování, eh, a to se týká tedy mm, ochrany jak při přenosu těch údajů, tak i ochrana dat, které máte uložené jak ve vašem počítači nebo třeba v mobilním telefonu. Ve zprávě se rovněž hovoří také o poměrně technické části. Je to tedy takzvané datacentrická technologie ochrany. Nebudu hovořit podrobně o tomto, o této věci. Tam jde o to, že vlastně obecně nebo v metaforou, pokud použiju metaforu, tak budeme chránit auto, ne dálnici. Dále různé možnosti politických scénářů. Musíme usilovat, eh, vycházíme z toho, že ten technologický vývoj se bude dále eh, zvyšovat. Máme zde dvě takové mm, základní scénáře. Za prvé, jak, jaké technologie chceme využívat, jak se, bude, jak se bude vyvíjet a také, jak chceme eh, do toho nějakým způsobem zasahovat. To může být osvěta, nebo různé zásahy ze strany členských států nebo Evropské unie, ze strany výkonných, eh, výkonné stránky politiky. Eh, nalevo máme možnosti, které jsou podobné tomu, o kterých hovořil pan Schuster. Jsou to možnosti, které buď již existují, anebo už jsou v pokročilém stádiu vývoje. Takže teď je důležité, aby spíše byly využívány mnohem v širším, v širším měřítku, než jak jsou zatím využívané. Mm, ty možnosti se také musí dále vyvíjet, protože i u nich je důležitá bezpečnost. Jak vidíme, tak se nejedná pouze o takovou tu uživatelskou nepřívětivost, ale velice často jde o to, že uživatelé prostě ty technologie nechtějí používat, nechápou, proč by je měli využívat, nevidí důvod. Musíme se musíme se snažit tedy možná i přesvědčovat ty uživatele, proč jsou ty tyto technologie důležité, ať už tedy to může být jaký, jakési přesvědčování e, osoby, jedné osoby k druhé osobě, tedy mezi sebou se můžeme jaksi um, můžeme o tom hovořit, anebo to může být i takové přesvědčování obecnější, nebo taková obecnější osvěta, jako o tom hovořil pan Schuster. Napravo vpravo, eh, napravo dole jsou technologie, které se nyní vyvíjí, ale v několika příštích letech už zřejmě budou hotové. Je to tedy ta datacentrická bezpečnost. Už se to zkoumá, ale také se zatím ještě ukazuje, že jsou problémy, jak to mm, rozšířit ve větším měřítku. Potřebujeme ještě další výzkum, zejména abychom tyto technologie zavedli do praxe. Vlevo nahoře tam jsou opatření na podporu důvěry. Ta, Tato opatření se zaměřují na státy. Třeba se to týká zveřejňování informací, jak je to třeba, když nějaký hacker zjistí nedokonalost určitého softwaru, tak zda by tedy měl přijít za tím majitelem, za tím autorem toho softwaru a že by tedy měl ho upozornit na to, že tam je nějaký způsob, jakým ten software může být narušen. Takový systém už třeba funguje v celé řadě členských států. Ten čtverec vpravo nahoře je asi nejzajímavější. To jsou vlastně takové systémy proti narušení. Hovoří se trošku o jakési balkanizaci internetu. Znamená to, že vlastně internet by se jaksi rozkouskoval a každý, třeba každý členský stát by měl mm, pravomoci nad určitým tím kouskem internetu. Jestli takový projekt Evropské internetové podsítě, to je jedno opatření, které by se možná mohlo zavést, ale spíše by se jednal o určité certifikační režimy pro využívání šifrování dnes je to tak, že všechny šifrovací systémy, které se používají, se um, jsou povolovány speciálním úřadem USA. Tam jde ale tedy o to, že tam na to má zájem USA, nikoli celý svět. Takže jsou zde sice normy, možná nevíte, že NSA také do toho mluví, když se hovoří o stanovování těchto norem krypta, eh, šifrování, takže prostě je důležité, aby jste nebyla taková závislost. Také je důležité, aby ty procesy standardizace byly dohnuté. Na dalším snímku vidíme možnosti které se rýsují na základě těch věcí, o kterých jsem hovořil. Účelem je dosáhnout rovnováhy mezi zájmy občanů EU, mezi ochranou jejich eh, soukromým a mezi oprávněnými zájmy donucovacích orgánů nebo zpravodajských služeb. Mm, protože určité techniky se mohou používat jak pro dobré účely, tak i pro eh, zločinné účely nebo pro zastírání zločineckých eh, účelů. Máme zde různé takové ty eh, úniky, aféru pana Snowdena a tak dále. Ukazuje se tedy, že ta naše diskuse se musí otočit, musíme se více zabývat ochranou os, eh, evropských občanů. Zároveň ale musíme brát v úvahu i zájmy donucovacích orgánů nebo policejních orgánů, když třeba vyšetřují <clears throat> některé činy práva hovoří asi o desíce různých možností. První možnost, kterou bych chtěl zdůraznit, je to, že jak si opevníte svoje údaje nebo eh, mm, lep, lepším způsobem definujeme parametry eh, toho, kdo může mít přístup k vašim údajům, kdo mm, k nich může nahlížet. Týká se to tedy ochrany údajů, nikoli infrastruktury. Ten evropský, ten evropský internet by byl asi dost drahý, bylo by také dost obtížné ho zřídit a také by to možná narušilo naši vizi otevřených ekonomik. Navíc by tam nebyly žádné záruky toho, že tam nedochází k žádnému sledování i uvnitř toho evropského internetu. Takže my bychom opět spíše se snažili o ten přístup, kdy budeme chránit auto, nikoli nebo ne, nebudeme chránit celý ten provoz, ale spíše to vaše auto. Další možností je dát větší důraz na software, zejména eh, software s otevřeným zdrojovým kódem. Je zde celá řada možností, které jsou kvalitní, ale dnes vidíme, že i ty velice dobré systémy mají ještě malé schopnosti k tomu, aby se vlastně chránili, aby eh, chránili sami sebe. Eh, bylo nám třeba řečeno, že v tom systému to je pouze jedna osoba, která provádí nějaké bezpečnostní audity. Čili to je vlastně takový slabý článek v celém tom systému, který přitom je velice důležitý. A je to velice důležitý softwarový nástroj. A ještě poslední věc. Samozřejmě to šifrování od počátečního až do konečného bodu, to je jedno z opatření, které by mohlo také chránit proti útoky. Nicméně víme, že i tam jsou takzvaná zadní vrátka. E, proto by bylo dobré, abychom se zamysleli nad nezávislým systémem evropské certifikační um, systemizace. Jak jsem už říkal, jsou zde jednak ty jednotlivé cesty, tak kolektivní cesty, jak přijímat tyto technologie. E, možná by bylo dobré, abychom také souhlas, abychom spolupracovali s vnitrostátními bezpečnostními orgány, aby tam tedy byl ten kolektivní přístup přijímání těchto nových technologií. Také je důležité, aby všechny ty technologie byly snadné a uživatelsky přívětivé, aby se také, e, aby také uživatelé mohli přijímat nové technologie a nové nástroje, které se objevují na trhu, aby tam byly také kontroly kvality těchto nástrojů. Ještě eh, závěrem chci říci, že během studie se nám objevily některé takové vzorce, které také ovlivňují tvorbu politik. My tady nejsme ehm, politiky, politickou organizací, my jsme technologií, technologickou firmou, ale chtěl bych vám říci pár věcí, které možná budou zajímavé právě pro vás. Za prvé, bezpečnost a souk- ochrana soukromí, to není něco, co jde proti sobě. Eh, v celé řadě oblastí se překrývají a mají průniky. Pokud chceme mezi těmito dvěma jevy najít novou rovnováhu, tak je to částečně e, technologické e, řešení, ale také i politické řešení. Hm, dále e, je důležité se zamyslet nad tím, jak, jaká, jaký druh technologií nám pomůže a jaký druh technologií bude pomáhat až příliš. Také je důležité vždy mít na paměť legitimitu různých uh, operací. Mm veřejnost eh, také často má takový dojem, že kryp, eh, šifrace jako taková je prostě něco špatného, ale přitom šifrování je něco zásadního například pro používání eh, bankovnictví a tak dále. Takže je to důležitý mechanismus, je to důležité k tomu, aby internet bylo bezpečné místo, kde budeme pracovat a kde budeme působit. A ještě chci říci, abych citoval pana Prušnera, Šifrování je něco, co umožňuje také rozlišovat mezi hromadným sledováním a mezi cíleným sledováním. A také to tedy umožňuje mm, legální sledování. Poslední komentář. Internet je jakýsi ekosystém, který stále roste. A také je zde spojený s tím systém nebo systém internet věcí, propojení. Mm, myslím si, že to sledování nakonec vlastně dopadá na lidi mnohem více, než očekávají nebo jak očekávají v budoucnu. Eh, tyto věci jsou velice zajímavé pro odborníky na technologie, jako jsem já. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost a děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. Nyní zahájíme rozpravu. Pan Depres, pak ještě možná pan Káro, pan Albrecht, takže pan Depres, prosím. Eh, Děkuji vám, paní předsedající. Já se především eh, musím omluvit expertům i kolegům. Já eh, jsem technologický Eh, řekněme, téměř analfabet. Já jsem v podstatě takový nějaký průměrný uživatel, takže spousta věcí, které tady zazněly, eh, šly mimo mě. Eh, nicméně dovolte pár komentářů. My tady hovoříme o bezpečnosti na internetu a myslím si, že není dost dobře možné převést všechny uživatele jako já Někteří jsou tedy sofistikovanější, někteří ne. E, prostě je převést pod jakousi technickou ochranu. Tady třeba bylo e, řečeno, že e, pokud chcete cloud, tak musíte si vybrat cloud, který nemůže být v dosahu těch, kteří usilují o moje data. Jak já to poznám? tady vy eh, hovoříte o řadu, řadě opatření, která jsou jaksi příliš sofistikovaná pro běžného uživatele. Eh, čili mm, to bych chtěl něco jednoduššího, možná, možná jaksi eh, zajistit to, že bude, budou existovat firmy, které budou, které budou prostě prodávat uživatelská řešení nevím, možná, že by to také chtěla, aby už eh, třeba ty mechanismy ochrany eh, byly už eh, povinně součástí těch produktů, co se prodávají, aby se s tím poradil i netechnik. Co se týče bezpečnosti, bezpečnost mě samozřejmě zajímá. My tady se chráníme, chceme chránit proti nebezpečím na internetu a zase z druhé strany k nám přichází policie, že tedy i to šifrování musí mít své limity. Také e, říkáte, e, že se tady provádí masové sledování, ale možná, že místo toho by mělo být sledování e, spíše zacílené nic proti tomu, pokud je to technicky možné. ale Nevím, jestli jsem vám rozuměl správně. Čili my tady máme určité politické možnosti. Jestliže tedy e, se říká, že e, i šifrování má své limity, nebo má jí mít limity, policie říká, policie chce aby ta, to šifrování mělo své, svá, své limity? Nebo eh, prostě co to třeba technicky znamená z hlediska technických zdrojů? Jestliže je něco zašifrováno, tak co potřebuje policie pro to, aby to prolomila? Eh, nevím. Čili tolik otázky eh, zvědavého analfabeta. Ano, děkuji. Nyní Carlos. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Mám tady dvě další eh, otázky, eh, které nepatří tedy našim hostům, ale prostě je to v jiném rámci. Máme tady první otázku a to je nedostatek důvěry občanů v instituce a pak je tady eh, ta myšlenka, že stát je tady o to, aby chránil eh, občany, tak eh, to už tak docela neplatí, poněvadž existují instituce mimo Evropskou unii i v ní, které prostě zasahují do privátní sféry. A také Eh, ta mentalita je v různých zemí eh, různá. Třeba u mě v mé tady zemi eh, se může sledovat komunikace bez nějakého soudního schválení. V jiných zemích to není možné. Eh, existují také země, kde existuje parlamentní a také soudní dozor nad eh, špionážními službami. V jiných členských zemích Evropské unie to zase tak není. Nicméně to už je mimo tady eh, vaše téma. Nicméně, jestliže nemůžeme Eh, věřit státním institucím, tak je třeba jít technologickou cestou. Musíme žádat občany, aby se chránili sami proti nežádoucí a masovému špionáži. Podle mě eh, je dost velký rozdíl mezi plošným sledováním a zacíleným eh, právně podloženým sledováním. Nicméně, kromě eh, radikálních scénářů, které jste poměrně promptně odmítli, my tady už máme určité návrhy a eh, de facto vy hlavně tedy sázíte na šifrování. Kromě takových těch běžných bezpečnostních opatření, jako jsou firewally, eh, hesla, antiviry. Šifrování to není nic nového. Tento parlament v roce 2001 navrhl celoevropské eh, metody eh, tedy eh, šifrování. To bylo v rámci toho výboru Echelon. Nicméně zdá se, že tady nedošlo k žádnému dalšímu rozvoji Eh, úsilí o šifrování. Já mám eh, další eh, otázky. Jak byste odpověděli Gerardovi Depré ohledně konfliktu mezi ochranou dat našich občanů a mezi legitimním tlakem ze strany exekutivních orgánů? Budete vědět asi lépe než já, že Eh, eh, americká debata, která trvá zhruba už dva týdny mezi Applem eh, a dalšími velkými firmami a NSA právě k tomuto tématu. Firmám je předhazováno, že tedy není to úplně šifrování, prostě, ale eh, je jim, je jim eh, předhazováno, že tedy chrání data tak, že exekutiva nemůže plnit svoji funkci ochrany proti zločinům. A dále eh, vy si tady stěžujete na nedostatek zájmu ze strany občanů. Já si myslím, že to tak není, že to může být spíše strach než nedostatek zájmu. Někteří prostě si řeknou, já radši nebudu šifrovat, protože eh, tím, by se, eh, tím bych mohl vzbudit podezření policie, že co si skrývám. Takže možná, že bychom eh, neměli hovořit jenom o nedostatečném zájmu, ale měly tady být spíše řeč o obavách eh, z podezíravosti. Ještě pan Albrecht. Děkuji vám za tady prezentaci a také za vaši práci. Mě tedy také zajímají zejména otázky šifrování a bezpečnosti IT systémů. Já bych tedy k otázce bezpečné komunikace a bezpečného šifrování řekl, že ono nic z toho moc nepomůže, pokud v těch bezpečnostních systémech jsou zadní vrátka, která jsou tam už prostě zabudována. To znamená, to je vždycky příležitost Eh, jak spochybnit ta bezpečnostní opatření. V politické debatě, která probíhá k těmto technickým záležitostem, vnímám značné nepochopení. Prostě tady se hovoří o nějakých eh, zadních vrátkách, Eh, která budou dostupná pouze jedné instituci nebo jedné osobě nebo nějakému omezenému okruhu osob. Eh, mm, protože eh, úplně bezpečné prostředí neexistuje. To už jsme si tady mnohokrát řekli, že stoprocentní jistota ve společnosti nikdy nebude. A to znamená, že ani 100% zabezpečený eh, IT systém neexistuje. Lze bezpečnost posílit, ale pokud do toho budeme dávat eh, zadní vrátka, tak eh, opět tady se ten systém zabezpečení výrazně znehodnocuje. Pokud hovoříme o kybernetických eh, zločinech a eh, kybernetických atacích, tak eh, dá se říci, že oni nezačali pomocí nějakých velmi sofistikovaných systémů a každopádně cílem byly většinou úřední systémy Eh, demokratický stát A jestliže tedy vnímáme, že ta zadní dvířka se často využívají právě k prolomení eh, eh, bezpečné zabezpečovacích technologií, tak hm, hm, to je v podstatě taková nějaká otázka na vás, do jaké míry lze skutečně dosáhnout lepšího zabezpečení systému IT, když to zároveň spochybňujeme tím, že do toho dáváme ta zadní vrátka. Nebylo by lepší dohodnout se na tom, že určitá bezpečnostní opatření a standardy se nemají, prostě nemají být oslabována tím množstvím eh, zadních vrátek. Pokud se týče obecně eh, bezpečnostní standardů, vy tady hodně hovoříte o osobní zodpovědnosti. Ale pokud eh, tedy tomu správně rozumím, tak ve většině evropských zemí, neli, ne, neli všude, existuje právní rámec, sankcinující nedodržování bezpečnostních standardů, případně e, zjištění e, mezer v e, zabezpečení. To, za to je právní zodpovědnost. Ale pokud máte nezabezpečený systém, tak tam odpovědnost nikdo nenese a nikdo tedy nebude čelit sankcím. A to se týká nejenom spotřebitelů a jejich systému, ale také e, v komunikaci mezi podniky. Já jsem se například e, doslechl, že e, někteří poskytovatelé telekomunikační infrastruktury de facto ani nesmí otevírat hardware, který využívá a nemohou se přesvědčit o tom, že tam není zabudováno něco, co by tam být nemělo, prostě ta zadní vrátka a tak dále. Proč? Protože tyto systémy jsou prostě chráněné právy, eh, jsou eh, vyráběny v Číně nebo v Americe, čili vlastně úřady v podstatě ani nemohou zajistit, aby eh, právní stát a eh, bezpečnostní pravidla se vůbec mohla tady prosazovat. Takže pokud my zde máme eh, odpovědnost za zabezpečení, tak nám asi nebude stačit to, aby se abychom eh, posilovali tady bezpečnostní standardy, eh, když v podstatě se nedokážeme přesvědčit, jestli jsou nebo nejsou dodržovány. Uh, eh, Mr. Děkuji. Pane Šustere, chtěl byste odpovědět? Spolu s panem Patrikem de Grafem. Děkuji. Já se nejprve pokusím částečně odpovědět na otázky a pak můj kolega mě doplní, nebo si to možná prohodíme, to ještě uvidíme. Nejprve pan Depre, pokud to říkám správně, tak vy jste se ptal, jestli není špatné snažit se přeměnit uživatele v bezpečnostní inženýry. Ano, je to špatně a není to ani naším cílem a ani nic takového nenavrhujeme. My navrhujeme eh, samozřejmě rozšířit informovanost uživatelů. Uživatelé musí mít lepší povědomí o těch hrozbách a možnostech. A vy eh, říkáte naprosto správnou věc, že musíme dosáhnout toho, aby standardní software, který používáme, aby ty aplikace sami od sebe nebyly nastavené tak, jak dnes. Eh, já nemám účet na Facebooku, musím říci, ale já jsem si s tím před pěti lety pohrával s tou myšlenkou, ale dnes eh, ten účet nemám. Eh, nastavení soukromí na Facebooku je automaticky takové, že účet je otevřený. V podstatě každý vidí všechno. Podle mého názoru by to mělo být naopak. V podstatě na začátku by to mělo být velice omezené a vy, uživatel, potom otevřete ty dveře, které otevřít chcete. A to též platí i pro to, co jste říkal o šifrování není možné a já myslím, že to, co jste říkal vy, pane Coelho, ohledně e, šifrovacích technologií a e, ešelonu, e, tak myslím si, že používanost se zvýšila v posledních letech. To je takový můj osobní dojem, ale podle mého názoru je to do značné míry způsobeno technickou obtížností. Je technicky obtížné to nastavit. Já jsem informatik a já musím říct, že před několika lety, kdy jsem začal s PGP a zkoušel jsem, jak to funguje, tak to pro mě bylo nekonečně složité. A další problém potom je, že to, to, to šifrování to je tvrdá matematika a už jenom to je pro některé lidi první odstrašující věc člověk si řekne, na to já sahat nebudu, to je příliš komplikované. Takže, jak říkám, ty technologie je potřeba přeměnit v uživatelské příznivé e, e, utility, o kterých nemusíte vůbec přemýšlet. Aby to bylo něco, co zastrčíte do zásuvky a ono to bude fungovat a to tež platí pro šifrování. To by mělo být e, automatické nastavení. To požadujeme. Dále, pokud bychom šifrovali všechno, tak jak potom policie a bezpečnostní úřady mohou fungovat? To je trošku kritická otázka, ale já bych Použijeme takový, takový příklad. Pošta. Pošlete pohled z Bruselu. Ahoj, byl jsem tady tak víte, že každý, kdo dostane tu pohlednici do ruky, než se dostane k adresátovi, si ji pře- si přečte, ahoj, já jsem byl v Bruselu, Stefan byl v Bruselu. Ale když tuto pohlednici dáte do e, obálky, zalepíte ji lepidlem nebo na to dáte ještě pečeť, tak je to jasný signál toho, že odesílatel nechce, aby někdo jiný než legitimní adresát si přečetl ten vzkaz. Pokud to potom otevřete, uvědomujete si, že narušujete soukromí, že narušujete utajení. A dnes ta obecná situace je taková, že velké množství občanů předpokládá, že když pošle e-mail nebo když komunikuje na internetu, tak je to tak trošku eh, zalepené v obálce, jenže není. Není. A když říkáme šifrujte všechno, tak neříkáme nic jiného, než dejte to do obálky. Co z toho potom e, plyne pro bezpečnostní úřady, policie, kriminální vyšetřování a tak dále? Neznamená to, že oni by už potom nemohli fungovat. Můžou fungovat, samozřejmě, že můžou. Za ta léta e, mají dost možností, jak e, najít podezřelé a bojovat proti zločinu, aniž by sledovali internetová data, jako to dělají dnes. Jejich práce je tím o něco obtížnější, to je pravda. Nicméně my právě proto tu dnes sedíme a diskutujeme o tom, abychom zjistili, kolik našeho soukromí e, musíme obětovat, abychom umožnili činnost naší policii a bezpečnostním orgánům. a kolik našeho soukromí nechceme obětovat. Ale to je politická otázka. Já jsem tady jako technik a je to velice dobře, jsem za to rád, protože je povinností a úkolem eh, parlamentu, aby to prodiskutovala a dospěl k závěru. Pak to byly ještě nějaké další otázky, pokud jde o zadní vrátka. Samozřejmě, pokud se někomu podaří zabudovat zadní vrátka do šifrovací technologie, tak je to jako tajné dveře, o kterých nikdo neví, ale kterými se dostanete ke všemu. A to už se stalo v minulosti. Proč se to stalo? Už to říkal můj kolega pan de Graaf. Většina těch šifrovacích standardů a standardů obecně podléhá schvalování národních ústavu, Národního ústavu standardizace Spojených států. A pan de Graaf také řekl, že e, Národní bezpečnostní agentury Spojených států do toho také mají co mluvit. Docela hodně do toho mají co mluvit. A v minulosti už jsme několikrát zjistili, že jejich vliv byl dost velký na to, aby tam zkrátka ta zadní vrátka zabudovali do některých standardů. a když byla odhalena, tak byla okamžitě změněna a vytvořena nová. Jak takovýmto situacím předcházet, jak se jim vyhýbat? Podle mého názoru eh, selským rozumem si můžeme dovodit, že čím otevřenější a rozšířenější ten proces je, tak tím více účastníků v něm je. Nejsou to jenom Spojené státy, ale eh, i další globální účastníci. A tím více můžeme kontrolovat, kdo má jaký vliv a jakým způsobem která instituce ho využívá. Děkuji. Děkuji. A pane de Grafe, prosím, neopakujte stejné argumenty, protože nemáme příliš mnoho času. Eh, já to vezmu taky velice rychle. Eh, abych zdůraznil to poslední, co řekl pan Schuster, tak eh, není to jen teorie. I v praxi šifrovací standardy měly poměrně byly bezpečnější než ty, které byly certifikovány velice rychle. Tedy ty, které podlehaly dlouhému procesu, byly bezpečnější než ty rychle. A teď k těm zadním vrátkům. Nezávislý přeskum nejenom šifrování, ale také softwaru a e, hardwaru využívaného e, zjišťuje, že je to možné, děje se to neustále, ale je to velice nákladné. Pokud e, jako jednotlivec nebo jako jednotlivá firma chcete zkontrolovat svůj hardware, musíte najmout konzultanty, aby ten kus hardwareu si vzali a našli v něm zadní vrátka, ale to průměrný občan nemůže. Eh, já se omlouvám za příliš mnoho technických termínů. Já jsem vás varoval, ono to tak dopadlo, takže za to se omlouvám. Eh, chtěl bych eh, ještě se zeptat, chtěl bych ještě odpovědět na tu otázku ohledně cloudu je na evropských členských státech, aby posílili možnosti cloudů pro evropské občany, protože vy jakožto občan si eh, možná čtete, možná nečtete ta prohlášení o soukromí, já třeba ne, protože je to dlouhé. Ale to je taky část řešení, ale není to úplné řešení, protože nejenom eh, sledovací organizace mimo EU monitorují datovou komunikaci, mohou to být i orgány zevnitř. tak eh, jako eh, další, eh, jako pan Šustr, doporučujeme přístup, který považujeme za ten nejúspěšnější. Pak tu byla souhlasím s panem Koelem ohledně toho strachu. Ten strach je jedním z důvodů, proč některé technologie nejsou přijímány. Ale předchozí studie ukazují, že je celá škála důvodů, proč je lidé nepřijímají. A proto dáváme přednost té kolektivní možnosti Eh, a pak ještě eh, jedna další věc. Abych vyjasnil ještě jednu věc, já nejsem eh, nějak pro nebo proti hromadnému sledování. Ve, výzkumu, ve výzkumné komunitě máme neutrální stanovisko, to se někdy stává. Řešíme, jak chránit, jak, jak člověk může chránit sám sebe, ale je zapotřebí rozlišovat tu opravdu velkou eh, síť, která zachytí všechno a na druhé straně ten zacílený přístup, který si žádá mnohem více úsilí. Toto úsilí eh, se, také, mm, se musí konat také v případě eh, rozšifrovávání eh, dat zločinců a v případě silného šifro, zašifrování ano, je to nemožné. U silného zašifrování je to skoro vždycky nemožné, pokud je to použito správně. Já jsem dnes ráno četl, že není ve vesmíru dostatek energie na rozšifrování takových souborů. v podstatě já, já, já pochybuji o, o těchto přístupech. Vidím, že paní předsedkyně eh, přikivuje, ale to je oblast, která je sama o sobě velice zajímavá. Děkuji vám za tuto zajímavou prezentaci a za vaše odpovědi. A chtěla bych závěrem zdůraznit, že e, výbor Libe e, uspořádá konferenci na konci roku 2015 na téma standardy ochrany osobních údajů a e, bezpečnost IT. Je to následek usnesení Evropského parlamentu z března 2014 o hromadném sledování evropských občanů. Takže to bylo k té konferenci. Děkuji vám. Děkuji a nyní se dostáváme k dalšímu bodu, je to šestý bod, který se týká kritérií a mechanismů pro určení článu od členského státu odpovědného za uplatnění mezinárodní ochrany, která byla eh, předložena v jednom z členských států. Eh, nyní nás tedy právní služba informuje o případu Tarakel versus Švýcarsko, mm, byl to případ, který řešil Evropský soud pro lidská práva v listopadu roku 2014. Jednalo se o to, že švýcarské orgány odmítly přeskoumat eh, žádost o azyl eh, podanou afgánským manželským párem, párem a jejich šesti dětmi a, roz, a eh, rozhodli se poslat je zpátky do Itálie. Nicméně žadatelé o azyl žádali nebo říkali, že pokud by byli eh, vráceni do Itálie bez speciálních záruk, které se týkají péče, tak by byli vystaveni nelidskému a ponižujícímu jednání, které souvisí s tím, že v přijímacích eh, režimech eh, pro uchazeče o azyl v Itálii existují systémové nedostatky. Takže teď dávám slovo právní služby, aby nám představila zjištění soudu. Poté vystoupí paní Mlinár a e, jménem vlastně zastoupí zpravodajku paní Cecilie Wikstrom. Čili teď dávám slovo právní službě. Děkuji, paní předsedkyně. Nejsou žádné pochyby, že tato případ Tarakel, o kterém vás dnes budu informovat, již přilákal mnoho pozornosti ze strany médií a vede se, vede se o něm také i debata v akademických kruzích. Chtěl bych nejprve říci, že eh, tento, mm, tato věc se týká transferů, které jsou podle nařízení Dublin a netýkají se práva na azyl. I když už možná víte některé věci o tomto případu, já vám je teď stručně schrnu. Žadatelé o azyl eh, jsou příslušníci jedné afgánské rodiny, mají šest nezletilých dětí. Jsou afgánského původu, nicméně žili v Pákistánu a v Iránu, než se dostali přes Turecko do Itálie. Tím, že přestoupili hranici Itálie, tak tím se Itálie stává podle dublinských pravidel odpovědná za vyřízení jejich žádosti o azyl. Poté, co tato rodina e, přijela do Itálie v roce 2011, e, předložila falešné identifikační dokumenty. Museli projít speciálním identifikačním procesem Eurodac, během něhož zůstali v přijímacím středisku 10 dní. Poté byli přesunuti do přijímacího eh, střediska, kde zůstali ještě dva dny. Toto středisko bez povolení opustili. A během celé této doby nebyli ani nějak zadržováni a ani nebyli jednotliví členové rodiny od sebe odděleni. Jejich cesta pokračovala do Rakouska. V Rakousku požádali o azyl. Jejich žádost byla rakouskými orgány zamítnuta a bylo doporučeno nebo bylo naplánováno, že se vrátí zpět do Itálie. Ale oni eh, odjeli do Švýcarska. Zde opět Švýcarsko řeklo, že za jejich žádost o azyl je odpovědná Itálie. Nicméně eh, žadatelé spochybnili toto rozhodnutí, že by se měli vrátit zpět do Itálie. Jejich žádost byla také podána k Evropskému soudu pro lidská práva, kde tito žadatelé tvrdili za prvé, že jejich transfer ze Švýcarska do Itálie by je vystavil nelidskému a ponižujícímu zacházení, zejména, že by zde bylo riziko toho, že by neměli vůbec žádné ubytování v Itálii nebo že by byli ubytováni v nelidských a ponižujících podmínkách. Druhá, druhý jejich argument bylo to, že neexistují žádné individuální garance jak eh, by se o ně bylo postaráno, vzhledem k tomu, že italský azylový systém vykazuje systematické nedostatky. A jejich třetí argument byl ten, že ani švýcarské, ani italské orgány nevzaly dostatečně v úvahu jejich rodinou situaci. Eh, tato rodina se tedy domnívala, že jejich přesun do Itálie by znamenalo porušení článku 3, 8 a 13, 3 Evropské Eh, umluvy o lidských právech. Evropský soud pro lidská práva přeskoumal jejich žádost a vzal v úvahu, že dublinské nařízení je závazné i pro Švýcarsko na základě mezinárodních dohod. Také vzal v úvahu judikaturu Evropského soudního dvora, zejména rozsudek NS, a také vzal v úvahu i judikaturu některých vnitrostátních soudů, zejména Německa a Spojeného království, která se týkala transferu do Itálie. Soud se také e, vzal v úvahu i svou vlastní judikaturu, zejména to byl rozsudek MSS, MSS versus Belgie a Řecko. To byl velice známý rozsudek. Soud e, se rozhodl, že jeho úkolem bude za prvé přeskoumání jednotlivé individuální situace žadatelů, za druhé vzít v úvahu celkovou situaci a rozhodnout se tedy, eh, pardon, přehodnotit celou celkovou situaci ve v Itálii, to znamená také mm, přeskoumat i situaci italského azylového systému. A eh, také se soud chtěl eh, rozhodnout, zda opravdu transfer do Itálie by znamenal skutečné riziko pro Eh, nelidské a ponižující jednání. Zda jsou tedy zde eh, opravdové důvody se tomu tak domnívat. Soud eh, se soud mm, učinil klasické přeskoumání porušení podle článku, pardon, článku 3 a soud také potvrdil, že ehm, podle dublinského mechanismu zde existuje vzájemná důvěra, že jsou ve všech státech dodržovány základní práva, která jsou stanovena umluvou. Nicméně také řekl, že tato e, domněnka může být vyvrácena, jako tomu bylo například ve věci MSS nebo NS a že tedy systematické nedostatky v asilovém systému v jednom z dublinských států by mohly vést eh, k nehumánnímu nebo podněšujícímu jednání. Soud se tedy rozhodl provést celkovou situaci v Itálii, která se týká přijímacích eh, podmínek. Konkrétně se soud zaměřil na několik prvků, o kterých hovořili právě žadatelé. Za prvé Eh, tedy údajná pomalost celého identifikačního procesu. Ale soud se rozhodl, že tento prvek není relevantní pro tento případ. Za druhé, eh, přeskoumání kapacity přijímacích středisek. Eh, zde tedy bylo řečeno, že ta kapacita opravdu nedokáže plně uspokojit žádost o ubytování. A za třetí, eh, zde také bylo, eh, zde bylo mm, řečeno, že ty mm, přijímací podmínky, jaké jsou přijímací podmínky, a zde bylo řečeno, že zde opravdu jsou některé problémy, ale ta situace vůbec není ani zdaleka porovnatelná třeba se situací v Řecku. Celkově tedy bylo řečeno, že obecná situace v Itálii je jiná než v Řecku a že tedy ne- nemůžeme hovořit o tom, že by se celkově zakázaly všechny transfery jako takové. Nicméně, ukázali se, že jsou zde, že opravdu jsou zde jasné nedostatky, zejména e, že tedy je tam opravdu potenciální riziko toho, že žadatelé o azyl Eh, budou čelit riziku toho, že zůstanou bez ubytování nebo že budou ubytováni v přeplněných eh, ubytovacích kapacitách, že tam nebude dostatek soukromí, eh, nějaké, že tam tedy nebudou úplně zdravé podmínky pro hygienické, že tam může být nějaké násilí a tak dále. Takže, a že tam také může být v některých střediscích i nebezpečí toho, že jednotliví členové rodiny budou od sebe odděleni. Jsou eh, také vzal v úvahu individuální situace těchto žadatelů a řekl, mm, že ale ta situace není v taková situace, jaká byla v případu MSS že o ně bylo postaráno. Nicméně soud zvážil, že žadatelé jsou rodinou s dětmi a řekl, že děti jsou opravdu velice zranitelnými osobami v tomto procesu a řekl, že tedy i když jsou to děti doprovázené rodičemi, že to je opravdu zásadní faktor, že tedy tam jsou ty nezletilé děti. Toto všechno vedlo soud k tomu, že vzal v úvahu obavy žadatelů toho, že budou vystaveni nedostatečnému ubytování a také i toho, že, ty, že budou možná odděleni jednotliví členové rodiny. Takže soud se rozhodl, že jejich obavy jsou oprávněné. E, domníval se také, že e, zde opravdu to riziko plyne z jejich e, zranitelnosti. Navzdory tomu, že v Itálii netrpěli špatným zacházením a že se ani neukázalo, že by tam byl nějaké větší riziko takového Eh, zacházení. Soud vydal rozsudek, že vzhledem k nedostatkům v ubytovacím systému v Itálii a vzhledem k riziku, kterému může být tedy žadatel vystaven v tomto kontextu, eh, měly švýcarské orgány požádat, ještě předtím, než ty žadatele odešlou do Itálie, od italské strany záruky, že tam bude ubytování a že rodina bude spolu a že to ubytování také bude Um, takové, aby bralo v úvahy potřeby, rodič, eh, potřeby dětí a jejich věk. Soud v podstatě žádal, eh, aby tedy Itálie poskytla podrobnosti o tom, jak to s tou rodinou bude zacházeno. To znamená, jaké tam bude to ubytování, že tam bude jak bude vypadat to fyzické přijímání, ty podmínky a také, že ta rodinná jednotka bude zachována. Je důležité říci, že soud nedošel k e, závěru, že by tam mělo dojít k zákazu těch transferů jako takových, ale že tady je tam určitá procesní e, povinnost učinit e, speciální opatření, pokud jsou tam speciální okolnosti. Znamená to, že pokud by italské orgány poskytly podrobnější informace o tom, jak bude vypadat ubytování a že tam budou záruky mm, odpovídajícího um, ubytování a že tam nebude, nedojde k oddělení rodiny, že by tedy ten transfer mohl být uskutečněn. Myslím si, že je také zajímavé, uvědomit si, že rozhodnutí soudu, zda, došlo, zda, zda by došlo k porušení článku 3, bylo učiněno většinou soudců, bylo to 14 hlasů ku třem. E, bylo tam ale také vydáno nesouhlasné stanovisko, protože tam byli ti tři soudci, kteří byli proti. A tito tři soudci vyjádřili pochyby, které se týkají skutečného a konkrétního rizika mm, možné e, v tom, jak s nimi bude zacházeno v této individuální situaci. Nakonec bych ještě chtěl říci, eh, co vyplývá z tohoto případu, jak to chápeme my. Když eh, existují určité systematické nedostatky určité úrovně, tak eh, může dojít k zákazu transferu. To znamená, v takových situacích je domněnka dodržování základních práv obecně vyvrácena a všechny transfery musí být zakázány. O tom tedy rozhodne soud. Pokud tam nejsou systematické nedostatky, tak je stále ještě možné odkazovat se na možnost porušení článku 3 úmluvy v jednotlivých případech. Takže zde může dojít k zákazu toho konkrétního jednotlivého transferu. Například, když žadatelé prokážou podstatné důvody toho, že se domnívají, že by s nimi bylo zacházeno nelidsky nebo ponižujícím způsobem. A také se musí brát v úvahu celková situace jednak té rodiny a jednak i té země transferu. Soud ještě k tomu dodává, že zde může dojít k určité podmíněnosti transferu tam, kde jsou eh, nedostatky, ale které ty nedostatky nejsou tak závažné, aby byly všechny transfery plošně zakázány, zejména pokud se tedy jedná o eh, zranitelnou osobu nebo rodinu. Mm, zde se tedy dále rozšiřují eh, domněnky, Eh, tedy pardon, teď se, teď se zde naopak tedy zužuje uh, dublinská uh, domněnka, že žadatele, kteří jsou uh, transferováni mezi jednotlivými dublinskými státy, um, nejsou ohroženi porušením článku 3 úmluvy. A jsou zde tedy vlastně, je zde vlastně nová povinnost, kterou nestanoví dublinské nařízení. Tyto dopady tohoto rozsudku už se ukazují, například bylo to v Nizozemsku nebo v Německu, a ještě se tedy ukáže, jak Evropský soudní dvůr také toto vezme v úvahu do své judikatury. Vypadá to tedy, že v budoucnu se judikatura vždy bude muset ptát, ještě tedy kdo kromě nezletilých bez doprovodu a kdo kromě rodin s dětmi jsou těmi zranitelnými kategoriemi, které si vyžadují takové speciální záruky. A pak je zde ještě otázka, jaký, jaká míra nedostatku v azylovém systému musí být, aby tyto záruky e, musely být uplatňovány. To je tedy z mé strany vše a jsem k dispozici, pokud máte dotazy. Děkuji. Děkuji vám. Tak a nyní je čas na vyjádření našich poslanců. Eh, děkuji vám, paní eh, předsedající. A děkuji vám, že jste správně řekla mé jméno. Já zde eh, zastupuji paní Wikström zpravodajku, takže řeknu, co se o to myslí. Eh, Dublinská regulace znamená nevyváženou distribuci žadatelů o azyl a tato situace přetrvává už dlouhou dobu. Eh, když jsme žádali o eh, příslušné informace, zjistili jsme, že není politická vůle pro změnu stávajícího uspořádání a pracovat tedy na novém pravidlu, což je zodpovědnost prvního státu. Eh, současný návrh dává už větší právní garance, zejména nový odstavec 3.2, eh, kde se říká, že v případě nebezpečí nehumánního zacházení při transferu do další země tento transfer se nemá uskutečnit soudní rozhodnutí eh, toto posouvá dál a žádá individuální garance eh, proti nelidskému mm, nebo ponižujícímu eh, jednání. Dublinský princip je založen na myšlence, že procedury a přístup je stejný ve všech členských zemích, to znamená, že by se neměl nikde lišit. V praxi víme, že to pravda není a nezdá se, že by to tak bylo eh, v nějaké budoucnosti. Zdá se, že tedy výsledek je ten, že eh, pouze malá část členských zemí eh, se může tedy respektive plní tuto odpovědnost. Politická opozice proti Dublinu tady byla vždycky vždycky byla silná. A teď je vidět, že roste také kritičnost soudnictví vůči Dublinu. A možná je čas na to, aby nastalo něco nového, například kvóty, které rozdělí zodpovědnost mezi členské země, také vzhledem k individuálním okolnostem, jako je rodina, jazyk, kultura, možnost integrace a tak dále. V případě tak a to je moje otázka, zde byla mm, problém neadekvátního ubytování vzhledem ke nezletilosti některých členů rodiny. Dá se říci, že toto by se mohlo důsledně vyžadovat, a tedy to, aby eh, byly garantovány všechny součásti eh, postupu praxi by to mohlo znamenat, že žádné transfery se pak uskutečnit nebudou moci. Ano, děkuji. E, toto není automatický důsledek rozsudku Tarakel. Tento rozsudek je třeba pečlivě analyzovat, neboť jde o svým způsobem e, výjimku. A ochrana nezletělců eh, je zde dovedena mm, eh, jaksi hodně daleko na velmi vysokou úroveň. Tím se také vysvětluje, proč. Eh, tady máme také velice zdůvodněné alternativní stanoviska. Ale jak říkám, žádný automatismus tady není. No, no, děkuji vám. Přejete si k tomu ještě něco říci? Ne. Dobře. No persons who would like to take a floor. Do debaty se nikdo další nehlásí, což znamená, že se dostáváme k bodům číslo 7 a 8. Kolegové, máme zde eh, dva důležité rozsudky soudu, které jsou pro nás důležité eh, pro parlament z toho vyplývají eh, mm, velice důležité politické eh, otázky. A já teď dám slovo eh, zástupcům našeho právního servisu. Děkuji, paní předsedající. Já vezmu, já to řeknu francouzsky, neboť francouzsky to bylo projednáváno. Chci říci, že tyto tři případy eh, byly uzavřeny minulý týden a eh, soud vynesl dva rozsudky, v obou případech jsme vyhráli. Tyto případy eh, se ovšem také odrážejí v dalších eh, sedmi případech, které probíhají. A byly řešeny v době, kdy jsme čekali na rozhodnutí soudu v dalších eh, třích případech a některé z nich byly pozastaveny. Jinými slovy, Toto jsou první rozhodnutí o článku 9 protokolu 36 o přechodných opatřeních. Jsou to otázky, dalo by se říci, které mají institucionální dopad na evropskou legislativu. Soud to velice eh, jasně vyjádřil. Rada se rozhodla, že přijme prováděcí opatření, ovšem eh, její rozhodnutí neodpovídalo ani před lisabonské situaci, ani situaci po Lisabonu, eh, čili postup nebyl legální. Toto je eh, názor soudu. Samozřejmě by si to zasloužilo důkladnější analýzu, nicméně pro přijetí všech těchto tří eh, prováděcích aktů měl být tedy také konzultován Evropský parlament, což se nestalo. Já bych nyní eh, s vaším dovolením dal slovo eh, paní Marině Pančevě, která se účastní práce na tento případu. Já se to pokusím eh, stručně prezentovat, tedy to, co tvrdil parlament a to, jak se vyjádřil eh, parlament. Je to poměrně složité a technické, takže pokud budete mít později otázky, mm, zodpovím. Tak eh, parlament tvrdil, že bylo použit nesprávný Eh, právní základ a nesprávný postup. Eh, k právnímu základu parlament řekl, že ačkoliv eh, právní základ rady byl třetí pilíř, tak jediná platná varianta je opřít se o ustanovení smlouvy. Čili v každém případě, kde je akt třetího pilíře, který umožňuje přijetí nového aktu třetím pilíři, eh, znamená to, že je třeba se ukázat, odkázat na ustanovení smlouvy a eh, pak můžete pokračovat. Nicméně, jelikož, eh, jak řekl soud, Eh, rada neuvedla smlouvu eh, v výčtu právních základů, pak eh, tedy její postup není založený na smlouvě a tudíž musí být odmítnut. Pokud by šlo o ustanovení třetího pilíře v rámci smlouvy, tak v tom případě Eh, když tomu tak není, tak je právní základ nelegální, poněvadž není zakložen na smlouvě, ale na sekundární legislativě. A navíc tato sekundární legislativa eh, zde má eh, postupy, které neodpovídají stavu smluv v té době. To znamená, že není legální, aby se nové akty opíraly o tento základ. V tomto kontextu je pravda, že Eh, ustanovení třetího pilíře umožňují ustanovení, která se odchylují od smlouvy. Nicméně soud v tomto případě rozhodl, že ustanovení třetího pilíře je třeba interpretovat tak, aby to bylo v souladu se smlouvou. A to znamená, že ačkoliv se nezmiňuje výslovně konzultace s parlamentem, je třeba tomu rozumět tak, jako by konzultace s parlamentem zmíněná byla. A to znamená, pokud k tomu nedošlo, odmítnout. Eh, v každém případě eh, musí být nové akty, které vstupují v platnost po Lisabonu, opřeny o Lisabon. Eh, parlament uznává, že existuje sice protokol s přechodnými ustanoveními, nicméně soud se, se domnívá, že se to netýká nových aktů uvedených až po eh, platnosti Lisabonské smlouvy. Tato interpretace by zkomplikovala ovšem eh, situaci a eh, nakonec by prakticky znemožnila účinnost protokolu. Čili soud rozhodl, že pokud máme akt třetím pilíři, které, který vede k přijetím nových aktů, pak tedy se použije postup podle třetího pilíře, nicméně tento postup je třeba interpretovat v souladu s předchozí smlouvou o Evropské unii eh, a s ustanoveními, která byla zrušena Lisabonskou smlouvou. Čili takto eh, se to mělo být a tím pádem eh, byla Eh, tím pádem tedy vzniklo to negativní stanovisko eh, soudu. A pokud se týče procedurální záležitosti, eh, jak řekl pan kolega, neuplatní se postlisabonské usnesení, ustanovení a v tomto případě, kdy parlament nebyl konzultován a přesto konzultován být měl, Eh, je třeba říci, že eh, postup nebyl korektní a tudíž eh, soud rozhodl tak, jak rozhodl z důvodu nekonzultace parlamentu. A je bude třeba vyčkat přijetí nových aktů. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Děkuji zástupcům našeho právního servisu za velmi zajímavé a plodné stanovisko. A já e, jsem přesvědčená, e, že e, koordinátoři se velmi hluboce zamyslí napříč politickými stranami. No a teď se dostáváme k bodu číslo 9. A toto je k otázce k písemnému zodpovědění, kterou podepsalo 19 poslanců Evropského parlamentu. Otázka se týká transpozice opatření před Lisabonskou smlouvou do oblasti soudní a policejní spolupráce. Odpověď se nám nedostalo do šesti týdnů, jak žádá příslušný článek. A na žádost pana Korea eh, jsme eh, tuto otázku eh, dali na program dnešního jednání. Pane Korao, máte slovo. Bene, eh, prima, prima dell'adozione dei trattati di Lisbona il settore Předtím, než byla přijata eh, Lisabonská smlouva, eh, spravedlnost a vnitro byly záležitostmi třetího pilíře a rada hlasovala jednomyslně, musela hlasovat jednomyslně ohledně eh, těchto oblastí. Evropský parlament eh, tehdy nemohl proti těmto opatřením protestovat. Nicméně od 1. prosince 2014 může parlament zahajovat řízení pro porušení předpisů a Lisabonská smlouva stanoví eh, tak, eh, opatření pro policejní a soudní spolupráci Eh, opatření pocházející z doby před Lisabonem opatření na základě smlouvy o fungování Evropské unie nejsou aplikovatelná na základě. Ne, omlouvám se, musíte hovořit trochu pomaleji, říká předsedkyně kvůli tlumočení. Uh, že pravomoci komise na základě článku 258 smlouvy o fungování Evropské unie tady neplatí. A Soudní dvůr Evropské unie eh, podle hlavy 4 smlouvy o eh, Evropské unii eh, se zůstává nezměněný, pokud jde o pravomoci. Podle článku 35.2 a3 se říká, že tradiční opatření podle odstavce 1 by měla pozbít platnosti pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, neboli 1. prosince 2014, což už uplynulo. Tu eh, otázku podepsalo 18 dalších poslanců našeho výboru z různých politických frakcí a ptali jsme se komise na kontext eh, stavu implementace těchto eh, polisabonských opatření stát po státu. Evropský parlament jakožto spoluzákonodárce by měl mít tyto informace k dispozici. Kromě toho, ta opatření z doby před Lisabonem jsou často zastaralá a je potřeba je aktualizovat nebo zrevidovat ve světle eh, soudních rozsudků. Komise říká, že zkoumá tato opatření jedno po druhém, ale ještě se nerozhodla, zda něco udělá s těmi zastaralými opatřeními. Jsme si jistí, že změna legislativy um, bude potřeba kvůli evropskému zatykači a také rámcové rozhodnutí o terorismu je třeba chápat jako um, jako proporční a také exekutivní rozhodnutí se musí změnit v aktiv přeneseném pravomoci. Jsme si jistí, že tresty z roku 2002 pro obchodníky s lidmi a pašeráky a dalších nebezpečných lidí působící v Schengenu by neměla být aktualizována? Legislativní program komise a prohlášení místo předsedy Timmermance eh, bohužel se jaksi nedostavili na toto téma. Žádáme tedy eh, pro zhodnocení těch opatření jednoho po druhém, pokud jde o jejich funkčnost pro současnou Evropskou unii a žádáme o posouzení dopadů z hlediska základních práv. To je ode mě zhruba vše. Děkuji a za komisi promluví eh, pan Janslev. Děkuji. Eh, paní předsedající, vážení poslanci, Komise se vždycky snaží dodržovat termíny pro písemné odpovědi na otázky parlamentu, a to i v situaci, kdy těchto otázek neustále přibývá. V tomto případě to nebylo možné, ale velice rád zdůrazním některé aspekty, které doufám pomohou vašemu výboru. Pan Korao už vysvětlil poměrně jasně, eh, jak je důležité datum 1. prosince 2014. Předtím eh, komise podnikla mapování relevantního AKI a prioritou komise eh, z přechodného období je dosáhnout stavu, kdy legislativa bude mít stejný systém jako v jakékoliv jiné oblasti, což si žádá sběr dat ve spolupráci s členskými státy eh, ohledně transpozice a implementace bývalého třetího pilíře. Myslím si, že ta současná, ta, že ta slátanost toho bývalého třetího pilíře aký je důvodem, proč je ten úkol poměrně komplikovaný. Ten proces stále ještě probíhá ale komise požádala všechny členské státy, aby formálně notifikovali komisi do 15. května 2015. Takže na to zbývá ještě několik týdnů. A aby, podala, aby podali zprávu o transpozici relevantních nástrojů. Probíhající schromažďování dat umožní začlenění tohoto aky do našeho normálního systému k úkolu dosáhnout normality těchto nástrojů e, patří také to, že poskytujeme parlamentu úplné informace. Váš výbor e, si možná pamatuje, že 14. dubna jsme diskutovali v Libe o dalším linii této práce, což byl návrh zrušit některá předlisabonská opatření, která mezi tím zastarala jak už bylo zmíněno. Tyto návrhy má nyní na stole Evropský parlament a Rada a e, váš výbor si patrně uvědomuje, že Rada se shodla na linii, na základě které povede diskuze s parlamentem a to bylo 17. dubna. Děkuji vám. Ano, děkuji za tuto výměnu názoru na toto téma. Pan Karel chcete ještě tomu dodat své osobní komentáře? Není tomu tak? Paní předsedkyně bohužel hovoří bez mikrofonu. Další schůze se bude konat 6. a 7. května od 9 do 12.30 a odpoledne od 3 do půl sedmé zde v Bruselu. Velice vám děkuji za pozornost, děkuji také sekretariátu a děkuji i našim pomocníkům, tlumočníkům. Děkujeme.